Vážení kolegové, dámy a pánové, všichni přítomní, jako vždy, máme veřejné zasedání výboru pro průmysl. A průběh tohoto zasedání je přenášen po internetu. Pustíme se hned do práce protože před sebou dnes na pořadu jednání máme důležitá témata. Pořad jednání jste dostali ve složkách. Kolegové, slyšíte mě nebo vůbec mě neslyšíte? Dobrá, já nerad používám kladívko. ale těžko se tady eh, bez něj působí. Děkuji vám. Čili porad jednání jste dostali ve svých složkách. Nemáte-li eh, připomínek, můžeme jej přijmout bez změn. Bylo to něco k programu? Ne. Tak dobrá. Jenom uh, jsem tady u pořadu jednání teď. Takže teď program byl přijat. Za druhé, oznámení předsedy. Tentokrát nemám, co bych vás sdělil, protože minulý týden proběhlo pět částí našeho rádného zasedání výboru a všechno jste vyslechli tam. A teď se dostáváme k bodu 3, vytvoření Evropské energetické unie. Já bych rád eh, přivítal v Evropském parlamentu pana místopředsedu Maroše Ševčoviče, místopředsedu odpovědného za energetickou unii. Pane místopředsedo, milý Maroši, už jsme eh, mnohokrát byli vašimi eh, hostiteli v minulém funkčním období, ale tentokrát máte zcela jinou odpovědnost. A sice ehm, posledně se jednalo o meziinstitucionální spolupráci a teď je to energetická unie. Byl jsem také eh, místo předsedou už v minulém období, ale teď máme před sebou energetickou unii což je eh, věc, za kterou je v principu zodpovědný náš výbor pro průmysl. A my jsme připraveni eh, na širokou a principiální debatu o tomto tématu, protože se jedná o jedno z nejdůležitějších eh, témat pro nadcházejících pět let funkčního období jak komise, tak pro radu a tento parlament. Debata na radě mm, by měla probíhat dvě hodiny. Pardon, tady by měla probíhat dvě hodiny, takže bychom měli skončit zhruba v pět hodin. Teď bych vás požádal o úvodní proslov a potom se pustíme do debaty. Děkuji vám. Vážený pane eh, předsedo Busku, vážený milí Jerži. Dovolte mi, abych vám řekl, jak velký dojem na mne udělal váš zájem a váš velký počet eh, a to, že chcete diskutovat toto téma energetiky a energetické unie. Takže chci poděkovat Evropskému parlamentu a zejména výboru ITRE za to, že jste zorganizovali toto mimořádné zasedání. Je poměrně jasné, že projekt energetické unie je velmi důležitý projekt, je to důležité pro evropské občany a je to velmi důležité pro Evropskou unii jako takovou. Zřízení energetické unie je jednoznačně jednou z hlavních priorit komise, eh, komisaře Junckera. A eh, já bych vám rád teď stručně nastínil některé myšlenky, na kterých nyní pracujeme. Ale ještě důležitější je to, že Dobré návrhy vyplývají vždy z dobré diskuze. Já vím, že mnozí z vás jsou experti v této oblasti, v oblasti energetiky, už máte za sebou spoustu diskuzí a já bych chtěl proto zdůraznit, že jsem tady také proto, abych vám naslouchal, abych věděl, jaké jsou vaše priority, obavy a také nápady představy. Vím, že některý z vás eh, připravujete už vaše stanoviska k energetické eh, unii v písemné podobě, někteří z vás se na, vás, na nás naopak obrátí možná ústně, budeme o tom ještě diskutovat. A já bych vám chtěla říct, že eh, já osobně i my všichni jsme opravdu připraveni se v této věci v následujících týdnech angažovat, tak aby tento projekt mohl být co nejambicioznějším. Chtěl bych říct, že dnešní setkání je výborně načasováno, protože je to jen pár týdnů předtím, než máme v úmyslu text dokončit a už se opravdu těším na eh, naši diskuzi po mém stručném úvodu. Jaký je časový harmonogram? A rád bych vám chtěl, eh, respektive kolegium bych chtěl do konce eh, února předložit návrh a s panem Buskem už jsme diskutovali o tom, že vy budete první, kteří budete informováni o um, projektu Energetické unie, jak bychom mohli postupovat, jak bychom mohli vytvořit dobrý rámec pro diskuzi mezi Evropským parlamentem a komisím. A v pozdější fázi také uh, radou. Jde tedy o nový rámec, který budeme navrhovat. Milí kolegové, milé kolegyně, vážení členové, milí přátelé, současná komise, zač- komise začala slibem, že bude jiná, že budeme více řešit důležité věci, v těch chceme být jako velká unie a chceme se zaměřit na ty politiky, které mají skutečně výrazný dopad na život občanů v EU. Chceme zajistit ehm, to, že ceny za topení, za vytápění budov budou dostupné a stabilní bez ohledu na geopolitické nestability ve světě. A chceme kromě toho zajistit také, aby naše společnosti, včetně malých a středních podniků, budou schopny koupit ehm, energii za konkurenceschopné ceny a být motorem růstu a budou motorem také pro zajišťování potřebných pracovních míst pro budoucnost. A chceme také zajistit, aby velké mozky z Helsinek nebo Porta mohly opravdu prorazit ve vědecké eh, obci mm, místo, aby odcházely do Spojených států nebo Číny, tak abychom díky nim mohli být eh, jako Evropa vůči v dané oblasti. A chci také, aby moje děti v Bratislavě a vaše děti v jakémkoliv jiném městě, vesnici v Evropě, tak aby naše děti a jejich děti nikdy nemuseli platit cenu za um, environmentální chyby předchozích generací. Možná, že tento cíl může znít ambiciozně, ale ty cíle jsou dosažitelné. Momentálně je politické klima takové, že můžeme uvést energetickou unii v pohyb a myslím si, že současná geopolitická situace a to, co se děje na východních hranicích, jsou nešťastné, ale díky tomu se energetická bezpečnost dostala ještě výše v seznamu našich priorit. Mm, summit KU otevřel opravdu dveře ambiciozním cílům, takzvaná cesta do Paříže vede také k tomu, že také ostatní vůdci jsou nyní připraveni a chtějí se angažovat eh, ve snižování emisí skleníkových plynů. Kromě toho tady máme také novou komisi, která bude tlačit na to, abychom měli odolnou energetickou unii, která bude eh, usilovat o mm, dosažení klimatických změn. Pak tady máme tzv. Junkerové investice, eh, chce dosáhnout investic, které energetika opravdu potřebuje. A to všechno ukazuje, ukazuje na rozhodnost, na odhodlání, a tu kritickou míru potřebné politické vůle, která je zapotřebí k tomu, abychom dosáhli nějakých změn. Proto jsem opravdu přesvědčen o tom, že to je naše šance něco, něčeho dosáhnout, udělat velký skok kupředu a proto musíme e, zajistit to, abychom využili tuto příležitost. Dámy a pánové, i přes důležitý pokrok, kterého jsme dosáhli v posledních letech, a opravdu jsme dosáhli důležitého pokroku, tak přesto všechno musíme k sobě být upřímní a musíme říci, že eh, současná energetická politika je neudržitelná a to eh, ve všech ohledech. Všechny ceny jsou vysoce volatilní, eh, vede to ke krátkodobým spekulacím a nepředvídatelnosti v dlouhodobém horizontu. A skutečnost, že většina naší energie pochází eh, z zemí mimo EU, z několika málo zemí, které využívají dodávky energie jakožto nástroj k politickému vyjednávání, tak to všechno ehm, představuje pro nás velké riziko, které může vést přerušení dodávek energie. Vidíte ten první snímek na grafu, kde je vidět, jak jsme závislí na dovozu eh, plynu, ropy. Je tam vidět naše závislost na třetích stranách a na dodávkách energie. Mm, dovážíme 90 ropy, 66 plynu a přes 40 pevných paliv. A šest členských států je 100 závislých na Eh, dovozu plynu z Ruska. To znamená, tady vidíme, jaká je geopolitická situace, je jasné, co musíme dělat, abychom zvýšili naši nezávislost, naši energetickou bezpečnost, jak bychom měli směřovat ke, eh, k obnovitelným zdrojům energie, které jsou přirozenými zdroji. Musíme být velmi upřímní také v tom, že eh, náš energetický systém je velmi fragmentován. Eh, jde o 28 samostatných sil a eh, některé části našeho kontinentu nejsou dostatečně zaintegrovány do energetického systému. Podíváte-li se na ten další snímek, tak tam vidíte, jaké rozdílné politiky mají jednotlivé země nebo i různé regiony a jaký to má dopad na trh s kapacitami mechanismus budování kapacit, to je na jednu stranu nezbytné pro, pro to, abychom zajistili, že obnovitelné zdroje energie budou dostatečnou prioritou, že budou na dostatečné úrovni. Ale otázku je, zda takovéto kapacity potřebujeme všude v Evropě, zda je potřebujeme ve všech zemích a zda musíme zaplatit takovéto vysoké náklady nebo zda není možné najít eh, nějaké lepší evropské řešení. A určitě se mnou budete souhlasit v tom, že Evropa v tomto konkrétním eh, příkladu je výhodou. Vidíte tady mm, v grafu, kolik platíme za to, že jsme nezvolili evropské řešení, ale že jsme si vybrali eh, jednotlivé národní systémy. A když ehm, si vyslechnu názory různých think tanků, mozkových trustů a čtu různé studie, tak z toho vyplývají například věci jako že kdybychom od začátku podporovali obnovitelné zdroje energie na evropské úrovni od úplného začátku, tak eh, bychom mohli ušetřit 140 miliard eur, což je spousta peněz, které jsme mohli vynaložit eh, efektivně a lépe. Další problém, kterému v Evropě čelíme, je to, že mnozí z nás se po zasedání vrátí do svých teplých domovů. A v Evropě je stále nepřijatelně vysoký počet eh, domovů, domácností, které jsou dostatečně vytopeny jenom z toho prostého důvodu, že eh, majitelé si nemohou dovolit zaplatit topení. 10% našich domácností trpí energetickou chudobou a Evropa, největší ekonomika ve světě, by na to měla být lépe. A myslím si, že musíme eh, zajistit vyřešení tohoto problému v budoucnosti. Ale samozřejmě nejde pouze o domácnosti, o spotřebitele. I podniky čelí eh, cenám za plyn, které jsou více než, nebo minimálně třikrát vyšší, než je tomu například v USA, což je obrovské břemeno pro náš průmysl, také pro naši ekonomiku. Když už hovoříme o našem průmyslu, tak eh, deset nejlepších eh, společností v oblasti solární energie není, je z jiných částí světa, žádná z nich není z Evropy. My jsme ještě zatím nevbudovali nízkouhlíkovou ekonomiku, která by byla udržitelná. A tím jsou znepokojeny různé subjekty, ať už to jsou nevládní organizace nebo um, různé průmyslové subjekty a tak dále. Během slyšení mm, jsem vám řekl, že plán energetické unie by měl řešit eh, ty výzvy, které jsem právě popsal. A chtěl bych říci něco o mm, pěti dimenzích, které spolu úzce souvislí. V únoru už potom navrhneme konkrétní opatření pro všechny tyto dimenze. Dovolte, abych stručně prošel eh, ty hlavní dimenze. Za prvé, myslím si, že ze současné situace velmi jasně vyplývá, že musíme zvýšit naši energetickou bezpečnost, a to na základě solidarity a důvěry. My jsme největšími dovozci energie v, e, ve světě, více než 400 miliard e, eur, což je hodnota energie, kterou dovážíme každý rok. Ehm, je zapotřebí udělat celou řadu opatření, abychom zvýšili energetickou účinnost, abychom lépe využívali naše vnitřní energetické zdroje, měli bychom lépe diverzifikovat. A myslím si, že Nedávná sága South Streamu by, nás, by nám měla být poučením a zároveň bychom to měli využít jako příležitost. Měli bychom být eh, transparentnější v eh, těch neprůhledných dohodách eh, cenu, cenách, o cenách plynu. Měli bychom mít konzistentní energetickou diplomaci na úrovni EU, protože jsme největší ekonomii, ekonomikou v EU, jsme největším klientem, takže by se nám mělo dostávat odpovídajícího zacházení a respektu. Pak je zde druhá dimenze a sice navrhujeme eh, jednotný vnitřní energetický trh, který bude vysoce konkurenceschopný. Eh, víte, že už jsme hodně pokročili, ale stále je před námi spousta úkolů. Potřebujeme energetický trh, kde budou energetické toky mm, volně probíhat, tak abychom zajistili nejlepší energetické ceny a zároveň eh, abychom zachovali určité environmentální předpoklady, abychom nestavili překážky mezi členskými státy. To se nestane hned. Za prvé potřebujeme silnou regionální spolupráci a příslušná opatření v rámci Evropy. A na základě nedávných diskuzí eh, s lokálními podniky a starosty jsem došel k přesvědčení, že energetickou unii můžeme vybudovat pouze za aktivního zapojení občanů, eh, lokálních aktérů a měst, inteligentních měst. Musíme doslova zapojit občany do tohoto procesu, tak aby eh, takováto důležitá transportace jim byla vlastní. A třetí velmi důležitá dimenze, kterou chceme navrhnout, je zvýšení energetické účinnosti. Všichni víme, nejčistší, nejekologičtější energie je ta, kterou nepoužijeme. Spotřeba menší energie znamená, že budeme méně znečišťovat, platit méně a udržíme více našich energetických zdrojů. Zlepšení energetické účinnosti zároveň vede k zajištění dodávek, dodávek konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Opět ve středu zájmu by v tomto případě měly být spotřebitelé. Studie po studii ukazují, že spotřebitelé mohou mít obrovský prospěch ze zvýšené energetické účinnosti. Nedávno jsem byla na dvou zasedáních, která na mě udělala dojem a um, bylo mi řečeno, že 90% našich domácností nebo našich domů je energeticky neúčinná. A na druhém zasedání um, tam byli soukromí investoři, kteří představovali částku investic 9 trilionů eur a e, řekli, že by rádi investovali do účinnosti e, budov. To znamená, my musíme jenom propojit e, tyto dva konce jednoho provazu tak, abychom dosáhli větší energetické účinnosti například u budov a pomůžeme zároveň obcím, podnikům a tak dále, aby nebyly zastrašení před tímto velkým úkolem, aby se do něho zapojili. 40 energie, kterou spotřebáváme, jde na chlazení a topení. A já si myslím, že se shodneme na tom, že energii můžeme spotřebávat inteligentnějším a lepším způsobem a můžeme postupovat lépe. Pak je tady další velmi důležitá dimenze a to je potřeba snížit eh, znečištění, které vyplývá z energetického průmyslu tím, že dekarbonizujeme naši ekonomiku. Ehm, jsme součástí dohody Road to Paris, cesta do Paříže, což vede také k energetické unie. V eh, říjnu jsme se shodli na závazném cíli snížení skleníkových plynů o minimálně 40 což vedlo k dynamice, kterou bychom neměli ztratit. V Limě se setkali ehm, například eh, paní komisařka Mogherini, pan komisař Kaněte a já sám abychom zajistili, zastřešili tuto spolupráci, abychom měli opravdu jednotný hlas, který bude jasně zaznívat a abychom jasně udělali co nejvíce, nejvíce nejenom v Paříži, ale všude, protože to nepotřebuje jen Evropa, ale naše planeta. Ale musíme splnit své úkoly. Eh, měli bychom dosáhnout dobrého výsledku, pokud jde o ehm, rezervu pro stabilitu trhu, tak abychom mohli revidovat eh, eh, systém obchodování s emisními povolenkami a musíme také zvýšit úsilí v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Pan komisař Juncker už uvedl, že energetická unie by měla být jedničkou v eh, obnovitelných zdrojích energie, což by mělo urychlit naše úsilí v oblasti dopravy, dekarbonizace a právě oblast dopravy je oblast, kde dochází k velkým, velké produkci skleníkových plynů. Na závěrem, jak můžeme eh, oživit nebo podpořit obnovitelné zdroje energie tím, že investujeme do eh, výzkumu a inovací. Je to klíčové nejenom s ohledem na obnovitelné zdroje energie, ale také s ohledem na to, že musíme eh, snížit naši spotřebu a příslušné činnosti. A pokud budeme mít Ehm, budeme technologicky ehm, navýšit, tak to vytvoří spoustu příležitostí pro vývoz a pro průmysl a tím pádem také růst a pracovní místa, což je pro prioritou také pro vás. Vím, že o tom budete diskutovat v rámci vašeho druhého bodu, vašeho pořadu jednání. Vážení členové, eh, těch pět dimenzí, které jsem vám právě představil, odráží celostní přístup který se týká spoustu oblastí politik, ať už je to doprava, nebo hospodářská soutěž, či zemědělství, nebo průmyslové politiky. Eh, během úvodu, během toho omezeného času jsem nemohl zmínit všechny aspekty, ale doufám, že naše ambice je jasná a mm, budu osobně odpovídat za to, že tyto dimenze eh, a příslušné mm, pole politiky budou řádně implementovány, tak aby mm, nebyla uplatňována ta politika osamocených sil, ale abychom se opravdu všichni sedli za jeden stůl a zajistili, že budeme pracovat za stejným účelem, za stejným cílem. Energetická účinnost potřebuje také silný systém zprávy. Ehm, četl jsem dopis, který jste někteří z vás poslali eh, komisaři Junkovi a také mně já navštěvuji parlament velmi často, takže vaše obavy beru velmi vážně a souhlasím s tím, že Evropský parlament, jakožto jeden ze spoluzákonodárců, má klíčovou roli eh, v tom, aby se energetická unie stala realitou. A proto, jakmile přijmeme eh, strategii energetické unie, což by mělo být během měsíce, tak první místo přímo z kolegia, kam půjdu, bude eh, právě Evropský parlament, abychom vám představili Eh, strategii energetické unie. A udělám to také, protože budu potřebovat vaši podporu, protože s ní počítám. Eh, tyto transformatické změny můžeme udělat pouze, pokud budeme mít silnou podporu Evropského parlamentu. Pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak na závěr eh, tak bych ukončil své úvodní vystoupení a velmi rád pak zodpovím dotazy europoslanců. A ještě jednou vám děkuji za pozvání a za to, že jste mi dal tolik času k úvodnímu vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Ehm, byla velice energická, stejně jako si vzpomínáme během našeho slyšení, řekl jste spoustu zajímavých věcí. Ehm, díky vašim mm, internacionálním úspěchu mm, znáte všechno, nebo víte všechno o naší spolupráci, takže proto je možné prezentovat vaše představy mm, členů Evropského parlamentu. Začneme tím, že dáme slovo našim koordinátorům. Jménem EPP, Karis, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Ševkovič, za přehled um, vaší práce. Jak víte, náš výbor právě v tuto chvíli zpracovává zprávu z vlastní iniciativy o energetické bezpečnosti, což je důležité Eh, důležitá věc, kterou by komise měla řešit v kontextu celkového návrhu. Já mám otázku týkající se těch mm, prvních dvou bodů. Bezpečnost dodávek na vnitřním trhu. Z mého hlediska před dvěma týdny jste byl v Moskvě. Mm, a eh, pan Miller eh, prý přišel a říká, začněte budovat to tureckou eh, to turecké spojení, protože jinak nebude eh, plyn za několika letech přes Ukrajinu, což tedy je skutečně konstruktivní přístup k partnerství. A to eh, ukazuje, jakého partnera máme a jaké výzvy, kterým mm, čelíme. Nepředvídatelnost a podobně. Druhá věc, co lze dělat? Trh je fragmentovaný, ale když mluvíme um, eufemisticky o východním partnery eh, rovi, tak myslíme Rusko. Všichni, všechny členské státy nyní vedou takový um, dialog s ruským dodavatelem, takže různé dohody jsou v zemi A, B, C a Miller má všechny karty. Já, vy jako komisař se dovíte pouze, pouze ex post, zda to je, respektuje evropské právo a podobně. Budete navrhovat nějaký jiný způsob, jak to dělat? To znamená mluvit jedním hlasem 500 uh, eh, uživatelů um, pro ruský plyn, abyste dosáhl lepších podmínek? Ale jak, když to většinou dělají soukromé firmy, které spolupracují se svými vládami a nebudou si přát, aby se ty informace zveřejňovaly? Co se týče zlepšení bezpečnosti dodávek, tak samozřejmě všechno v kombinaci. Když budeme efektivnější, budeme používat více domácích zdrojů a všechno se zlepší. Ale stále pravděpodobně budeme dovášet plyn, poměrně značnou, značné množství. Mm. Vy navrhnete, co navrhnete za způsob, jak tedy, eh, jak tedy zlepšit obchodování s takovými lidmi, jako je Miller?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 tak mě by zajímalo, zda nový návrh zohlední ty nejzranitelnější um, spotřebitele energeticky, jak víte, nebo já vím, tak um, vy a paní Juncker jste hovořili o energetice, o nutnosti generovat pracovní místa, udržitelnou ekonomiku, je předpovídáno, že energie bude představovat velkou část evropské ekonomiky do roku 2020. Hmm, těch 20 je cíl, který jsme si stanovili. Jak ho dosáhneme? Pokud všichni budou souhlasit, že musíme vytvářet pracovní místa v Evropě, tak Dobře, ale průmysl, který vytváří nebo potřebovává velké množství energie, je velmi důležitý. Průmysl potřebuje spolehlivý právní rámec, aby věděli, jak jsou na tom mm, konkurenci v EU i mimo EU. Jak to můžeme garantovat? Především mm, vzhledem k tomu, že ceny energií mají vliv na naši ekonomickou aktivitu. Jak můžeme zajistit, aby ta cena byla předvídatelná. A to samozřejmě bude mít dopad na to, jak členské státy e, dotují energii, především obnovitelné formy energie. Že na základě toho, co jste řekl, tak dovolte, abych za příklad Rumunska. Už máme větrnou energii, ale prodáváme to 10 až 15 pod tržní cenou z důvodu problému s eh, produkcí. Děkuji. Pan Marek. Další řečník během, eh, další řečník za EKR, pan Kropáček. Za pana... Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane komisaři, za prezentaci, která mimořádně pečlivě ukazuje, jak má vypadat budoucnost Evropské unie v souvislosti s energetickou unii. Nejdříve bych konstatoval eh, něco poměrně jednoduchého. To už všechno víme, pane komisaři. Hovoříme už o tom dlouho. A dostáváme se tady k něčemu eh, novému. Dotknu jste se eh, důležité otázky, a sice východního dodavatele. Co se stane, až nám eh, ten dodavatel přestane dodávat plyn do Evropy? Jak vypadá alternativa? Jsou připraveny? otázky alternativních dodávek a související náklady a jsou připravené směry, kterými se máme pohybovat. Dotknu jste se tématu eh, v nových obnovitelných zdrojů. To je eh, samozřejmě velmi podstatné, ale eh, uvědome si, že je to dnes nejdražší zdroj energie, čili jak udržet konkurenceschopnost Evropské unie, jak vytvářet pracovní místa eh, pro nejdražší založená na nejdražších zdrojích energie na světě. Potom jste se nedotknul otázek souvisejících s energetikou, která už v Evropě existuje v souvislosti se zdroji. Potom je tady eh, otázka odstraňování uhlíku, dekarbonizace, ale jsou také jiné možnosti výroby energie eh, opřené na tradiční, o tradiční zdroje, jako je uhlí, plyn a nebo eh, břidlicový plyn. Jaká je vaše koncepce a koncepce celé komise v tomto kontextu? A poslední věc, pokud jde o spojení hm, celoevropské spojení produktovodu, Mohl byste nám alespoň nakreslit, nebo, pardon, nastínit, jaké jsou koncepce financování? Jestli už jsou eh, nějaká provizoria, která souvisí eh, s související s budování takových panevropských konektorů, eh, která, které by nějakým způsobem omezily to energetické nebezpečí. Pracuje už komise, nebo dokonce už připravila finanční základy protože to je nejdůležitější při eh, budování společné energetické politiky. Děkuji. Děkuji za příspěvek. A příštím řečníkem bude kolega Petersen, místo předseda eh, výboru i Tereza Alde. Děkuji vám. A děkuji vám, eh, pane komisaři samozřejmě eh, pouští se do eh, velkého úkolu že eh, jste to pustil do čela tohoto úsilí. A já se chci zeptat na dvě věci. První se týká vládnutí a druhé financování. Za prvé, potřebujeme nějaký rámec řízení, který řádným způsobem zajistí vykonávání i té stávající legislativy. Čili první otázka. Všechna ta legislativa kterou je třeba implementovat samozřejmě, jak mm, vidíte eh, takovou, eh, takový systém řízení, včetně eh, spolurozhodování, jak zajistit, aby parlament byl do budoucna eh, mm, se spolupodílel na implementování takovéto legislativy. Představujete si například výroční zprávy komise k implementaci v jednotlivých členských státech nebo z jednotlivých členských států? Mohl by parlament použít nějak, eh, nějakou proceduru spolurozhodování nebo co si myslíte o celém systému řízení? Protože samozřejmě tohle vypadá jako velice citlivá otázka. Čili já bych rád tady vyslechl uh, co nám řeknete k tomuto systému řízení. A potom k financování. Abychom ufinancovali všechny tyhle projekty v energetickém sektoru, tak eh, soukromé finance musí do toho vstoupit. Správně pokazujete na to, že je tady spousta projektů, nejenom v oblasti efektivního využívání energií, ale ty e, projekty musí být e, dostatečně proplatitelné i pro e, soukromé investory. To zatím nejsou. Jak chcete udělat nebo zajistit, aby Junckerův plán byl tak nebyrokratický, aby se do toho kapitál mohl pustit, protože kapitál je k dispozici a projekty taky. Čili jak tohle spojit? Už jste se toho dotkl ve svém úvodu, ale rád bych se dověděl, jestli byste mm, viděl už něco konkrétnějšího v téhle oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Ono je to vždycky takový problém na ITRE ohledně toho, kdo by měl hovořit jako první. U nás jsou tady eh, zelení větší, takže teď poprosím eh, kolegu Kloda Turmese, aby si vzal eh, slovo za zelené. Děkuji vám, pane komisaři, za ten holistický nástin eh, úkolů, které jsou před námi. Já bych byl rád, kdyby komise eh, eh, se odvážila tomuhle říkat klimatická a energetická unie, protože by bylo mnohem jasnější, o co jde, že jde také o, tu, o ten ekologický a klimatický rozměr. Já jsem byl docela šokován před měsícem a půl, když jsem viděl první uniklý materiál, ve kterém nehráli občané vůbec žádnou roli. A, a mm, já jsem pochopil z vašeho vystoupení, že jste napravil tuto a, eh, chybu. Nemůže tady být klimatická a energetická unie bez a, eh, eh, zapojení občanů a měst. A mm, já jsem teď rád, vítáme tedy, že máte návrh tímto směrem. Pokud je o Rusko, tak musím říci, že jsem mm, byl opravdu šokován z toho, jak jste byl přijat v Moskvě. Všichni, koho, kdo vás znají, vědí, že se snažíte být eh, eh, politikem, eh, který se snaží budovat mosty a to bylo opravdu tvrdé, co oni sami udělali. Já si myslím, že existuje jedna, jenom jediná odpověď v Rusku. A sice Evropa chce 40%, 40% zlepšení efektivity využívání energií. Pokud 40% plynu do, dovážíme, tak Rusko z toho je 33%. Když se toho zbavíme, vytvoříme jistotu pro investory a hm, ostatní budou vědět, že pokud nám budou chtít, proda- chtít prodávat eh, plyn, tak to musí udělat za jiných finančních podmínek. Takže vítám, že je tady zvláštní kapitola na straně poptávky. A máme tady jeden aspekt, který jste nezmínil. A sice eh, ten nejméně byrokratický instrument, a, a, a sice ekodesign. design to je, myslím, velmi důležitý nástroj k, ehm, nástroj k snížení nákladů pro spotřebitele, ke snížení poptávce po elektřiny a myslím si, že ten musíme zvažovat na předním místě. Kolegové říkali, že obnovitelné zdroje jsou drahé. Ano, já si myslím, že se mýlíte. Byly zdrahé. Náklady, které eh, vidíme teď, na pivy, tak eh, tam ty jsou, ty jsou impozantní. Teď už stojí 60 eur eh, megawatt hodinu. Za megawatt hodinu, když se to staví v Africe. Takže je to levnější než jiné nové eh, varianty. Problém pro nás je, že jsme vedli tuto revoluci, že tady máme nekalou hospodářskou soutěž. Čína alespoň dala 25 miliard u úvěrů s nulovým úročením na eh, vytvoření eh, průmyslu, eh, který do toho může tedy se vkládat. Spojené státy teď masivně investují do výzkumu a vývoje. Takže najednou jsme tady na úplně nové křižovatce. Podporuje to třeba stát v New York 750 miliony dolarů. Takže pokud chceme, aby eh, obnovitelné zdroje byly na prvním místě, tak potřebujeme rozměr průmyslové politiky, eh, který eh, vlastně budou odpovědí na tyto útoky, na, toto nekal, na tuto nekalou soutěž. A potom další velký nový krok. Musíme překonat následující rozdíl. 73% našich občanů chce energetickou unii a každá vláda říká, nenas, nezasahujte do našeho národního energetického mixu. Jediný způsob, jak tohle překonat, je spolupracovat na regionální úrovni. Možná, kdybyste mi mohl dát nějaké další podrobnosti ohledně mm, třeba jeho východní Evropy, protože myslím, že tam by to bylo eh, nejvíce potřeba. Děkuji. Děkuji a teď za GUE kolega Neoklisinikotis. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε on to se δύσκολο vaše eh, práce je skutečně náročná. Musíte prosazovat Evropskou energetickou unii. Aby tato unie mohla fungovat, tak občané, spotřebitelé musí být v centru, stejně tak malé střední podniky. V našich očích energie je základní právo a musíme bojovat proti energetické bídě, protože v Evropě je mnoho občanů, v mnoha částech Evropy, kteří skutečně jsou v těžkých problémech, co se týče energie. A všichni občané v EU by měli mít přístup k levné, k levné energii. Je důležité, aby stát měl také eh, stát měli eh, roli, co se týče veřejné kontroly a veřejné infrastruktury. Evropská unie, jak řekli další kolegové, by měli přispět k rozvoji energetických zdrojů. Bohužel jsme eh, nic konkrétního k tomu neslyšeli. Další věc je, že některé členské státy jsou izolovány od jiných a mm, Mm, do konce roku 2015 členské státy a regiony, které jsou izolované od energetických sítí, by neměly být um, um, takto izolovány nadále. Co se týče spolupráce s sousedními státy, před, jak pro eh, z důvodu míru, tak eh, blahobytu a sociální zabezpečení, Když mluvíme o alternativních zdrojích energií, tak chci zdůraznit, že EU by mělo obrátit svoji pozornost na zdroje, které jsou k eh, dispozici ve středomorských zemích a v dalších eh, státech. Alternativou by mohl být koridor z východního středomoří a je důležité, aby EU tam byla přítomná jak politicky, tak také um, financováním projektů v té oblasti. Děkuji. Děkuji. Kolega Schauhauser za nezařazené. Pane předsedo, Mohu se omluvit, že musím odejít eh, dříve, protože máme schůzi výboru. Chci eh, říci dvě věci. Pane komisaři, Evropa chtěla podpořit ekonomický rozvoj a nakonec podporovala depresi, recesi. Eh, nevytváříme místo bezpečnosti energetickou nebezpečnost. Já jsem začínal jako vedoucí mm, eh, ministerstva v Alsasku, měli jsme dobrou předvídatelnost ceny, transparentnost a mohli jsme se připravovat na investice. Spotový trh, otevřený trh vytvořil nestabilitu a nepředvídatelnost a proto bylo důležité velmi obtížné plánovat dlouhodobé investice a tím zajistit um, bezpečnost dodávek. Druhá věc se týká subsidiarity. Nemá smysl snažit se dosáhnout energetické bezpečnosti v Unii, pokud neexistuje na národní úrovni. Moje třetí připomínka se týká energetické, efekt, energetické účinnosti. Uh, to je velice důležitá, důležitý boj. I vy jste zmínil 20%, to je 80 miliard euro. Um, pan Buzek mm, žádal, abychom se účastnili eh, všech těchto záležitostí. Um, Eh, kvantitativní uvolňování, které probíhá v bankách, to, to by nemělo být pro banky, ale pro reálnou ekonomiku a to by pomohlo rozvoji reálné ekonomiky, to by změnilo všechno, protože mluvíme o dostatku investic za 20, 20 let bylo dost investic, ale nic se nestalo. Energetické společnosti nejsou dostatečně kapitalizované, aby z energetické účinnosti mohli mít zisky. Takže to, to, co jsem chtěl říct. Děkuji, pane kolego. Pan Helmer, e FDD, poslední řečník, předtím, než dám slovo panu komisaři, pane místo předsedu. Dobře. Děkuji. Já velice často cituji kolegu Tajányho, který, když byl komisařem pro průmysl, poznamenal, že ceny energií vytvářejí energeti- eh, průmyslový masakr v Evropě. Doufám, že pan komisař se to uvědomuje. Já jsem si připravoval nedávno důležitý projev a proto jsem zkoumal míru tohoto průmyslového masakru a Sešel jsem se nedávno se zástupci ocelářství, mm, kovospracujícího příbustu a eh, spra, eh, petrole, eh, ropného průmyslu a musím říci, že jenom hliníkový průmysl skončí 40 kapacity 40 tisíc pracovních míst, nejenom proto, že se snížila poptávka ne, ta, se, eh, ta stoupá, ale nyní eh, se dováží 50%. To samé v ocelářství, 100 tisíc pracovních míst ztraceno, zavírají se továrny podobné v ropném průmyslu, nyní je snazší rafinované produkty dovážet z Afriky nebo z Ruska, než je rafinovat eh, v Evropě. Eh, rafinerie se uzavírají eh, zase 10 tisíc pracovních míst, 40 tisíc nepřímých pracovních míst. To je tedy míra té katastrofy, kterou vytváříme a to samé platí pro chemický eh, průmysl, cementárny a podobně a tam budou mm, ty příběhy podobné. Takže mm, energeticky intenzivní průmysl sotva, se sotva drží na nohou a současně my v tomto parlamentu diskutujeme o stabil, rezervě e, Um, tržní stability, což má dále zvyšovat ceny a způsobit, že Evropa bude ještě méně konkurenceschopná poslední bod, úplně kritická, mm, poslední kritická připomínka. Eh, z ropného průmyslu jsem dostal kopii mm, zprávy britské vlády, která konstatuje, že emise CO2 spojené s dovozem rafinovaných produktů jsou 35 větší než eh, rafinované ropné produkty v Evropě. A podobně ocelářství tuna dovážené ocely znamená dvakrát tolik emisí CO2 než tuna ocely v Evropě vyrobená. Takže naše politika vytváří, eh, exportuje pracovní místa, exportuje investice, exportuje výrobu a přitom zvyšuje emise CO2. Pane komisaři, pokud toto není šílenství, tak co je? Uh, thank you for your remarks. Děkuji za vaše připomínky. Pane místo předsedo, pane komisaři. Můžete zodpovědět tyto dotazy a přispět vašimi připomínky, připomínkami. Thank you. Okay. <clears throat> Thank you very much, Mr. President, and I also like Děkuji, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat také všem členům za jejich připomínky a také za jejich otázky. Já eh, se pokusím je projít po pořadě. Pane kolego, Děkuji za, za, správ, za práci na zprávě z vlastní iniciativy, je výborně načasovaná. I s ohledem na naši práci v komisi. A samozřejmě my se na tuto zprávu s velkým zájmem podíváme a budeme se snažit co nejvíce z vaší zprávy zapracovat také do naší práce. Otázka s Ruskem, to samozřejmě je něco, co řešíme neustále, nezmizí to jenom tak a musíme Ehm, řešit, jak budeme jednat s tímto komplikovaným no, partnerem. A už několikrát jsem řekl, že myslím si, že u takovýchto podniků, jako je Gazprom, tak jak by měla být standardní komunikace? Můžeme mluvit ehm, s klienty, tedy se zeměmi, ehm, se kterými mají kontrakt. A nejde pouze o nebo standardní chování není, že ehm, každý týden oznámíte nějaké změny. Já si myslím, že ehm, jednoduše se musíme přizpůsobit nové realitě. O mé návštěvě z Moskvy mohu říci, že ehm, jsem nebyl překvapen jenom já, ale také ostatní kolegové. Byli jsme překvapeni z toho, jak jednali ruští partnerovi. Překvapilo nás to, um, navrhli radikální posun toho, jak by měly být dodávky plynu v, v budoucnosti vypadat. Já už jsem to řekl eh, na tom setkání v Moskvě, že jejich návrhy nebudou fungovat. Jde o dlouhodobé eh, dohody a tam nejde jenom o objemy plynu a objemy dodávek, které mají být eh, dodány zákazníkům, platí to pro 20. léta a 30. léta a tak dále. A jde také o Eh, ty dodávek a nejde pouze o mm, ty turecko-řecké hranice. Takže pokud hovoříme o dodávkách a o dohodách, tak tam je velmi jasná doložka. Nicméně skutečností je, že trvale čelíme každé léto problém, každé léto se obáváme toho, co se stane v zimě, Teď můžeme být eh, spokojení s tím, jak to vypadá s tím zimním balíčkem, kterou ze zimu kterou máme za sebou, ale už eh, si můžeme říct, OK, co se stane v létě. My už jsme to důkladně diskutovali s ruskými partnery a vypadá to, že budou trvat na pozici, že na konci března se vrátí k dohodě, která byla platná mm, pro obchodování s Ukrajinou předtím, což by bylo velmi komplikované. Takže si myslím, že k této věci se bude muset ještě vrátit. Ale co bychom měli udělat, jak zněl tady váš dotaz? Já si myslím, že bychom měli pracovat na všech těch dimenzích, o kterých jsem hovořil. Musíme diversifikovat eh, naše dodávky, nejenom ty cesty, ale také zdroje eh, plynu. A myslím si, že únor bude důležitým měsícem z tohoto hlediska protože jsme diskutovali o tom, eh, co udělat s tím jižním koridorem. Pan předseda eh, o tom také hovořil. V únoru máme eh, v úrodu v únoru máme naplánované setkání s různými zástupci zemí, kterými by měl, mohl procházet jižní koridor. Pak je také otázka, jak to bude s Nabukem, jaká je naše politická priorita, a měli bychom také vytvořit určitou cestovní mapu, určitý mechanismus, aby bylo jasné, jak eh, postupujeme při budování eh, toho plynovodu a jaké problémy musíme eh, řešit, a abychom zajistili, že ten projekt bude úspěšně dokončen. A to tež bychom měli udělat s tím středozemním ehm, plynovým uzlem. Máme zde východní část, západní část Středomoří. Spousta věcí se může realizovat s Alžírskem, pak tady máme mm, LNG, máme proto poměrně již solidní kapacitu v Evropě, ale nevyužíváme ji. Nemáme mm, dostatečné propojení pro mm, LNG, pro intenzivnější využití. A chtěli bychom mít tedy celistvější přístup ke strategii LNG v Evropě, jak bychom mohli sdílet zdroje na potenciál LNG. Aby to byla taková určitá i pojistka, nejenom nástroj při vyjednávání v případě, že by došlo k nějakým komplikacím v dodávkách plynu. A souhlasím také s vámi v tom, že je třeba postupovat jedně, pokud jde o e, ty velké mezivládní dohody. E, vy jste správně uvedl, že jsou podepsány takovéto dohody a později ex post e, to analyzujeme a eh, diskutujeme o tom, zda je to vůbec v souladu s evropským právem nebo ne. A myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby tento proces byl transparentnější a naše členské státy by měly být otevřenější, transparentnější o procesu vyjednávání a komise by měla být součástí vyjednávacího týmu. Tak by bylo jisté, že každá takováto dohoda takovéhoto rozsahu by byla podepsána v souladu s evropským právem. A už to, to samo o sobě by eh, nám přidalo na vyjednávací síle posílilo by to naši vyjednávací pozici, vyjednávací pozici našich eh, členských států a eh, podniků, které by takovouto dohodu vyjednávaly nebo potenciální dohodu. Společný nákup plynu. Je to velmi odborná, citlivá otázka, která vyžaduje také podrobnou právní analýzu a musím v tom být upřímný, setkal jsem se v této věci se spoustou eh, lidí a panují na to různé názory. Máme západní země EU, kde trh funguje velmi dobře. Ehm, tržní mechanismus by podle těchto zemí měl být dále uplatňován. Ehm, mělo by to být ve prospěch podniků a v víceméně tato země jsou se stávající eh, situací spokojeny. Ale pak jsou zde země střední a východní Evropy, které jsou v jiné situaci. A na základě zkušeností z minulosti by raději měli možnost um, takovýchto společných nákupů plynu, protože um, jednotlivě tyto státy kupují menší objevy a myslí si, že v případě, že by kupovali společně větší objemy, tak by mohli vyjednat lepší cenu. Teď bychom chtěli udělat podrobnou analýzu toho, jak k této otázce přistoupit. Mm, jsou zde dva možné politické přístupy. Na jednu stranu, na druhou stranu je tady otázka, jak to bude z hlediska hospodářské soutěži, zda by to bylo v souladu eh, s povinnostmi VTO. Měli bychom zvážit eh, postupný přístup, dobrovolné zapojení nebo využití toho mechanismu, když situace je nějak obtížná, netransparentní a tak dále. V každém případě zatím ty aspekty jenom analyzujeme, měli bychom o tom hodně přemýšlet a jak jsem řekl, je to otázka, která si vyžaduje hlubší analýzu a další analýzu. Pan Nika. Zranitelný spotřebitelé tak důležitá věc je, že jsme na úrovni EU uznali, že máme problém. Máme jinou metodiku, máme jiné přístupy. Podíváte-li se na různé agentury, různé členské státy, tak většinou dostanete jiná čísla, jiné procentní údaje. Což je jeden z problémů, který eh, komplikuje hledání řešení. Ale dobrou věcí je, že jsme si uvědomili a uznali, že máme problém, že v Evropě jsou lidé, které si, kteří si nemohou dovolit zaplatit náklady na topení, účtenky za topení. A je třeba se zamyslet nad tím, jak to řešit. Ale není to pouze problém energetické politiky, je to také součást sociální politiky. Musíme eh, s panem komisařem Tyson na této věci dále pracovat spolupracovat. A je třeba to řešit také na úrovni členských států. A měli bychom vytvořit prostředí, které umožní řešení. Dále otázka energetické účinnosti. Mm, souhlasím s tím, že e, toto musíme podpořit, protože to povede ke snížení nákladů domácností. Sníží se také zároveň emise CO2. A je to také dobrá věc pro podniky. Mnozí mnozí e, starostové mi řekli, no my máme takový jednoduchý systém, obnovili jsme školy, nemocnice nebo školky a ušetřili jsme na energii a rozdělili jsme si ty úspory mezi e, investory a mezi obec. Ale pokud bychom to měli dělat v širším rozsahu, to znamená se soukromými domácnostmi, Eh, nebo v nějakém větším rozsahu ubydlení, tak je to mnohem složitější. Potřebujete eh, nějaké poradenské služby k tomu a je to mnohem větší rozsahu než v případě nějaké menší obce. Eh, já jsem hovořila s panem předsedou EIB, panem Hojanem, má zkušenosti z různých zemí, například z Rumunska a mm, ideální řešení, na které bychom podle mě měli pracovat, je vytvořit nástroje, které by byly snadno použitelné, které by mohly obce v Evropě snadno použít. V případě, že by se rozhodli využít takovýto projekt, tak my bychom řekli, my vám můžeme poskytnout takovéto rady, takovéto potenciální financování můžete využít eh, prostřednictvím nějakých investorů na úrovni investic nebo fondu EU a my vám můžeme pomoci překonat eh, ty prvotní překážky nebo tu složitost eh, problému. A měli bychom to zařadit do toho přístupu inteligentních měst. Nejde jenom o energetickou účinnost a bydlení. A jde také o to, že 80% Evropanů bydlí ve městech. Je jasné tedy, že musíme úžeji spolupracovat eh, s městy. A pak je zde také otázka dotací, eh, pardon, subsidiarity. Mm, někteří starostové pracují v rámci dohody starostů, eh, Covenant of Mayors a přáli by si uší evropskou koordinaci a já doufám, že jim budou naslouchat také členské státy a podpoří takovýto návrh. Pan předseda už mě upozorní na to, že čas běží. Další věc, která se týká hm, energetické chudoby, a cen elektřiny, k čemu se vyjadřovalo několik členů Evropského eh, parlamentu, tak jde o elektřinu nebo o systém vytvoření v Evropě. Na snímku jste viděli, že pokud, obnoví, pokud podpoříme obnovitelné zdroje, tak eh, tady jde o to, že vytváříme další překážky, vytváříme technické překážky a tím se vracíme k tomu, že musíme změnit to, jak vypadá trh pro elektřinu. Jak eh, můžeme naložit eh, s mechanismem kapacit, jak můžeme eh, lépe vypracovat podpůrná schémata trhu s elektřinou. Máme tady už nová pravidla pro dotace pro obnovitelné zdroje energie, tam na to můžete vidět, jak ten proces může probíhat, jak postupně můžeme měnit eh, obnovitelnou energii z obnovitelných zdrojů do takové podoby, aby to bylo zaintegrováno do normálního trhu, protože souhlasím s tím, že eh, ceny obnovitelných zdrojů opravdu eh, budou klesat, a to dramaticky, že budou brzy konkurenceschopné a půjde brzy o mm, normální běžné hráče na trhu, což bude mít podle mě pozitivní dopad na energii. Někteří z vás hovořili o tom, že eh, musíme zlepšit naši infrastrukturu, s čímž souhlasím. Pomocí inteligentních sítí a těch propojovatelů, kteří nám umožní volné toky energie v Evropě, tak to je zapotřebí k tomu, abychom mohli vybudovat energetickou unii. Eh, mluvila jsem s jedním předsedou jedné společnosti, byť eh, ten možná trochu přeháněl, ale ten mi řekl, že pokud byste chtěli mít pokud byste chtěli v jedné ulici mít pět elektrovozů, tak eh, vám hrozí, že zkratujete celou ulici. To znamená, pokud byste tam chtěli ta auta dobít, to znamená, musíme tomu přizpůsobit naše sítě. Jestliže chceme, eh, mm, chceme dovést spotřebitele k tomu, aby dělali některé věci, tak musíme jim poskytnout eh, dané informace. A to všechno vyžaduje investice do infrastruktury. A s panem předsedou jsme se shodli na tom, že potřebujeme sledovat eh, lépe naše projekty v infrastruktuře. Máme teď čtyři toky eh, projektů, které probíhají, jednak kde jsou infrastrukturální pro nové členské státy, potom projekty společného zájmu, které souvisí s evropskou energetickou strategií, potom máme nástroj pro propojení Evropy a současné eh, projekty a potom Junckerův plán. 72 projektů eh, generální ředitelství pro energetiku zhodnotilo jako velmi dobré. Ale co můžeme udělat pro konkrétní zemi? Například v případě Bulhorska jsme viděli, že je nutné schromáždit všechny informace. A i v rámci komise musíme na této věci lépe pracovat, abychom měli transparentní, jasné informace, abychom věděli a mohli vidět, přes co můžeme projekty financovat. A musíme věci také správně hodnotit. Mnohé země si stěžují na to, že jsou v obtížné situaci, ale oni kdyby měli ty propojovací eh, prvky, tak eh, by byly v úplně jiné situaci. Takže nejde jenom o vytvoření příležitostí, ale také o kontroly, o sledování toho, že se dané věci skutečně dějí, protože není to otázka pouze energetické bezpečnosti jednoho konkrétního státu, ale jde o to, že jsme na sobě vzájemně závislí. Takže v případě toho, že bude chybět, chybět jeden ten propojící prvek, tak je to problém pro celý region. Propojení jako takové už jsem vysvětlil, že na konci února, a tím už opravdu končím, že vidím, jak se na mě dívá pan předseda. Pan předseda ne, jste tady proto, abyste zodpověděl všechny otázky, pan komisař. E, tak propojení, pan Silvio Kotis a ostatní se na to ptali. Co bychom vám chtěli předložit na konci února? Chceme vám prezentovat energetickou unii, tedy rámcovou strategii, spolu s cestovní mapou, jak do energetické unie dosáhnout. To znamená, co bychom měli udělat v prvních dvou letech, potom v prvních pěti letech během mandátu této komise. Potom bychom vám chtěli předložit také cestovní mapu k tomu pařížskému dokumentu, jaké je naše vyjednávací postavení protože tyto věci spolu úzce souvisí. Když jsem hovořil o posledních třech dimenzích, tak ty jsou úzce propojeny eh, s naší vyjednávací pozicí eh, v eh, tom jednání v Paříži. A potom bychom vám chtěli předložit také sdělení o tom, jak můžeme dosáhnout našich závazků, na kterých jsme se všichni shodli, a sice propojení 10 mezi všemi členskými státy do roku 2020 což je také velmi důležitý dokument, který bude takovým naším vodítkem při budoucích infrastrukturálních projektech. Pan Peterson je místo předsedou, takže jeho otázku musím v každém případě zodpovědět. Eh, se ptal na to, co můžeme dělat s legislativou, která je už přijatá, je dobrá, ale není eh, prováděná. Já si myslím, že musíme být mnohem tvrdší Eh, ve sledování těchto věcí, kontrolách, eh, v trvání na tom, aby se tyto věci realizovaly. Měli bychom mít mnohem hlubší eh, dialog o implementaci s členskými státy, abychom věděli, jaká legislativa již funguje a proč není implementována. Zda je to otázka politická, nebo zda je to nějaká finanční otázka, nebo otázka zkušeností na úrovni členského státu. To znamená, jak danou věc řešit. A k tomu dialogu o implementaci bych připojil ještě další kapitolu a sice, jak jsou na tom projekty v infrastruktuře. Jak eh, investujeme s těmi propojovateli. Děláme to, co máme. Jak můžeme zajistit, že v Evropské unii kráčíme jako předu. Myslím si, že třetí energetický balíček je důležitý, ale eh, transpozice v žádném případě není uspokojivá a v této věci musíme vše zlepšit. Potom jeho východní Evropa. Mnozí z vás se ptali na to, co můžeme dělat po tom oznámení. o eh, South Streamu. Já si myslím, že ten úkol je jednoduchý. Potřebujeme nový energetický plán pro jihovýchodní Evropu a její propojení se střední Evropou. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme skupinu na vysoké úrovni. Ta se setká poprvé 9. Eh, února. Byl by, měl by tam být přítomen také bulharský premiér. Nejdříve bychom se měli zabývat tím, co můžeme udělat, jak můžeme diverzifikovat eh, dodávky plynu a jak můžeme v pozdější fázi zajistit, že pokud jde o elektřinu, tak eh, budeme mít eh, zajištěné dostatečné propojení. Musíme se zabývat tím, jak tato část Evropy bude integrována do eh, energetické sítě EU. A měli bychom s tím začít hned teď, zejména po zkušenostech z posledních týdnů a měsíců. Už jste zodpověděl vše, pane komisaři? aspoň jednu, dvě, větu, dvě věty v reakci na všechny, kteří položili dotaz. Takže velmi stručně, ale tak, aby byli spokojeni úplně všichni. Pan komisař, ekodesign a průmyslová politika, to byla podle mě poslední otázka pana Helmera. Já si myslím, že o tom hovořili dva europoslanci, ale každý z jiného úhlu pohledu. Takže pokud jde o ekodesign, musíte nám pomoci eh, řádně komunikovat o ekodesignu, protože to, co si čteme často v tisku, tak eh, není pravdivé a, a poškozuje to naše úsilí a snahy a zároveň to ale formuje názory občanů. Měli bychom říci našim občanům, že díky směrnici o ekodesignu tedy do roku 2020 ušetříme tolik energie, co spotřebuje Itálie za jeden rok. Podíváme-li se na cíle pro energetickou účinnost, tedy těch cíl 20% do roku 2020, tak polovina z toho, 9%, je už dnes dosažena díky směrnici o ekodesignu což je něco, co se líbí spotřebitelům, protože eh, platí méně za energii a zároveň tím podporujeme průmysl, protože vědí, že v tomto případě nemusí procházet procesem certifikace v každém jednotlivém členském státě. Právě proto máme eh, jednotný trh a proto máme EU. A chtěli bychom, aby směrnice byla transparentnější, abychom vycházeli eh, z posledních údajů, ale myslím si, že opravdu tento nástroj potřebujeme Eh, pro energetickou účinnost i u elektrických eh, zařízení. Pokud je o průmysl, tak eh, jsem se setkal s mnoha zástupci průmyslu, které jsou náročné na energii. Je to pro nás velká výzva, ale myslím si, že bychom se měli vždy snažit najít řešení, například ustanovení proti unikům uhlíku, tak aby mm, tyto typy průmyslu byly chráněny před eh, takovými to potenciálními úniky. Pokud jde o elektřinu a její cenu, tak eh, myslím, že toho bychom dosáhli, jestliže odstraníme překážky, vytvoříme vnitřní trh eh, prostřednictvím toho designu trhu s elektřinou a potom také jde o cenu uhlí. Máme tady také náš návrh k revizi ETS, um, obchodování s emisními povolenkami, tak abychom dosáhli právní jistoty a jasnosti pro naše podniky v období po 2020. A všichni z um, podniků, bez ohledu na to, z jakého průmyslu, z jakého odvětví pocházejí, tak od nás je jedno věc a to je um, právní regulační stabilita. A bylo mi řečeno, jestliže jsme schopni zajistit takovou tu stabilitu, prostřednictvím našich návrhů, tak eh, těm firmám nebude vadit jít tím daným směrem. Je to, jestliže ty produkty jsou eh, účinné, environmentální, ekologické, tak mm, to je argument, který funguje při prodeji. Takže nemělo by to být jenom hrozba v našich očích, ale také nová příležitost i pro vytváření pracovních míst v Evropě. Doufám, že budeme schopni se v Paříži dohodnout. Doufám, že eh, výsledkem bude závazná dohoda z Paříže, tak aby bylo jisté, že nepůjde jenom o Evropu, ale že také ostatní světoví hráči eh, budou zapojeni, čímž bychom měli dosáhnout rovnějších eh, podmínek. A měli bychom vynaložit veškeré naše úsilí k tomu, abychom toho dosáhli. Děkuji vám. Dohromady eh, máme 17 přihlášených do debaty. Já bych navrhl, abych eh, teď ten eh, seznam přihlášených uzavřel. Předpokládám, že budete souhlasit. A teď se pustíme do debaty paní Práde Castillo. Děkuji vám, pane místo předsedo. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, kterou jste zmínil. A sice chytrá síť. Potřebujeme ji modernizovat eh, v tomto období. V tom eh, minulém období eh, jsme říkali, že se o tom hodně debatuje a nakonec se jako nic moc nestalo. Jak říkáte, je to eh, naprostý eh, základ pro plný eh, rozvoj efektivního využívání energií. Je to jasná vazba mezi telekomunikačními a energetickými firmami. Ta spolupráce zatím není příliš dobrá a je třeba, aby se to opravdu zařadil mezi priority. Děkuji. Děkuji i za velkou stručnost. Je důležité, abyste nehovořili díl jak minut dvě. Pan Blanco López. Děkuji, pane předsedo. Ono je velice eh, těžké eh, eh souhlasit s některými cíly, jak se hovořil o té. Mm, jako energetická efektivita, snižování nákladů a tak dále. S tím je těžké nesouhlasit. Ale eh, přejdeme od slov činům. Myslím, že jasný právní rámec máme, který zakládá stabilitu. Hovoříme tady o investicích. Vždycky říkáme, že jsou třeba soukromé investice, ale pro ty musíme zajistit stabilitu. Nestabilita ehm, by to pohřbila. Podívejte se, co eh, se děje u nás v naší zemi. Tam je jasné, jak to ovlivňuje nestabilita. Jsou tady takové energetické ostrovy. Iberský poliostrov je jeden z nich. Potřebujeme chytré sítě a, a interkonektory. Je to velice důležité pro konkurenceschopnost našeho průmyslu. A něco dalšího, například hliník, o tom se tady mluvilo, tam máme velký problém kvůli eh, vysoké ceně energetických vstupů. Musíme pokročit ve snižování nákladů a pamatovat, pamatovat na to, co je nezbytné pro eh, snížení spotřeby energie. A teď končím. Byl bych rád, aby eh, Unie bojovala proti energetické chudobě. Miliony občanů eh, v naší unii eh, jsou v obtížné situaci a nikdo je nepodporuje. Pan Uručev, minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji vám eh, za vyjasnění plánu na energetickou unii. Jedno z největších očekávání, které, která máme u této myšlenky, je zvýšit bezpečnost dodávek plynu. Tady eh, rusko-ukrajinský eh, konflikt eh, provokuje ty největší obavy. Naši kolegové už se dotkli té věci. A já bych řekl, že jsme svědky systematické politiky eliminovat Ukrajinu z přepravy plynu do Evropy ze strany Ruska. Čili eh, myslím, že na tohle se energetická politika také musí eh, zaměřit. A potom tady mám otázku ohledně obnovitelných zdrojů energie. Tady máme zásadní pokrok eh, za ta léta. Je to dané také tím ehm, masivním dotováním. V některých zemí, kde došlo k pokroku, bohužel jsou zákazníci zatíženi vysokými cenami. Zároveň víme, že v různých regionech eh, jsou různé potenciály pro eh, obnovitelné energie. Proč komise nespojí veškerou politiku spolupráce eh, pro obchod s certifikáty k narovnání té politiky na evropské úrovni. Děkuji vám. Pan předseda do toho vstupuje a paní Dálí. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, já se zaměřím na jednu z hlavních věcí, o které eh, jste hovořil. Já jsem úvodním proslovu. Zemní plyn a to eh, středisko pro eh, zemní plyn v středozemním moři, ke kterému komise vyzývá. Řekněte mi více, jak Energetická unie rozjede tenhle projekt uzlu toho eh, plynu ve středozemním moři. Potom jste hovořil také o LNG. Jakou eh, roli eh, si myslíte, že bude ten LNG hrát jako zdroj energie a také čisté palivo? Pokud jsem to dobře pochopila, tak energetická unie se bude také zaměřovat na společné strategické rezervy plynu tak aby eh, plyn mohl být odeslán tam, kam bude třeba v dobách krize. Tak mohli jste o tom říct něco více? Děkuji, kolega Djurk. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, eh, já mám takovou obecnější poznámku. Myslím, že pokud se nám podaří vybudovat efektivní energetickou unii, tak eh, velmi budeme stimulovat celý evropský projekt. A teď mám eh, konkrétní poznámku. Nemáme žádný vnitřní trh s energiemi. A nebude fungovat bez řádné energetické infrastruktury. Jsou tady velké nedostatky, například Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Chorvatsko a jejich vzájemné propojení chorvatský eh, terminál na skapalněný plyn. To jsou chybějící dílky skládanky, pokud máme eh, eh, hovořit o jednotném energetickém trhu. A moje druhá poznámka se týká energetické diplomacie. Souhlasím s panem koordinátorem Karinčem, že hovořit jedním hlasem je základní podmínkou pro evropský úspěch v této oblasti. Evropská unie je obrem na trhu a nemůže být tak závislý, tak závislá na jednotném dodavateli. Takže počítejte eh, s naší podporou, s veškerými opatřeními, která navrhujete. Eh, Vy jste zmínil, že energetická unie znamená také volný tok elektřiny přes hranice členských zemích a Eh, to zmínilo i několik dalších kolegů. Také jste řekl, že ty eh, mm, interkonektory nejsou pro obchodování, ale pro překrytí těch nej eh, těch špiček spotřeby. Všem některé, některé členské státy mm, vytváří vlastní bariéry, aby chránili producenty elektřiny před konkurencí. Jak vidíte lodi, roli ACER? Myslíte si, že mm, mm, by se měla mít větší kompetence na řešení to, této otázky? Děkuji. Děkuji, paní Perez. Děkuji. Um, hmm, pane místo předsedo, myslím, že váš mandát v kolegiu je klíčový. Vy jste zodpovědný za eh, nový rozvojový model energetické unie. Eh, máte mm, za úkol spoustu eh, věcí, současně musíte jít určitou cestou. Vy jste hovořil o ceně uhlíku. Myslím, že to je klíčová otázka um, před konferencí v Paříži v rámci této konference, kdy, která chceme, aby byla úspěšná a tady budete hrát důležitou roli jako součást, um, součástí tedy um, Junkrova investičního plánu, což je naše iniciativa. Viditelnost uh, ceny uhlíku je uh, klíčová pro uh, naši cestu do nové budoucnosti energetické. Bez toho by to selhalo. Je důležité, aby legislativa intervenovala. Potřebujeme tedy, eh, aby byla intervence, abychom mm, nějak směřovali ten trh. V druhé věci, mm, tady budu stručně, se týká poklesu ceny ropy. Já nemyslím, že jste to ještě zmínil. Tady vidíme efekt který má dopad na všechny evropské ekonomiky. Nemyslíte si, že na evropské úrovni bychom hmm, se měli zamyslet nad tím, abychom mohli využít té situace a zaměřit investice tam, kde je potřebujeme. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo. Padla tady hodně otázek, většiny jste zodpověděl. Jedna konkrétní otázka. Vy pracujete na referenčním modelu eh, pro eh, kapacitní trhy. My máme nyní zelenou knihu v Německu a veřejné eh, konzultace k elektřiny posudky, které již byly zadány ministerstvem o E, vlastně odrazují od této kapacitní trhy, že by to mm, znamenalo velké náklady a ohrožení e, pro ten energetický obrat. I zkušenosti z USA ukazují, že správné utváření toho je obtížné, že to trvá leta, je to obtížné, musí se to dále usměrňovat následně. Jak komise zajistí, aby zavedení těchto kapacitních trhů Ehm, ten princip ne, ne, nešlo proti principu vnitřního trhu a k renacionalizaci energetických trhů. Děkuji. Paní Kirkondauli. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Já na úvod podpořím to, co řekl pan Peterson o roli Evropského parlamentu v řízení těch návrhů zprávě těch návrhů. Já vítám ty návrhy především ústřední roli energetické účinnosti, význam veřejné angažovanosti při mm, občanské bezpečnosti, role smart měst. Mě by zajímalo víc k tomu, co jste řeklo, eh, řekl jako odpověď na první otázku, a to je sociální dimenze a spolupráce s komisařkou Tyson. Sociální dialog, participace pracujících jsou klíčové pro um, tu transformaci. A tady bychom chtěli uh, více podrobností. Potom je důležité, aby energetická unie souvisela, byla sladěna s průmyslovou politikou na evropské úrovni. A um, tady je klíčové eh, CCS, především průmyslové CCS, jako způsob, jak vytvářet nová pracovní místa. V mém regionu eh, T-Side energeticky intenzivní průmysl eh, vlastně vede, je v čele rozvoje těchto, těchto ehm, továren nebo zařízení, které budou vytvářet tisíce pracovních míst díky klastrům CCS a přitom pomáhají zachovat další tisíce pracovních míst ve stávajících prů, eh, průmyslu. Takže jak to vypadá s touto částí našeho městu? Paní Manzon Luis, děkuji pane předsedo. Samozřejmě já chci říci, že nesouhlasím s tím, co řekl pan Sevkovič ohledně um, obnovitelných energií, protože tady je skutečný problém energetické bídy, což je důležité. A my to musíme vzít na vědomí a začlenit to do těch závazků. Také si myslím, že je nutné, abychom měli strategii proti energetické bídě, eh, strategii Evropské unie. Eh, aby lidé mohli spotřebovat energii, kterou si sami produkují. Což by umožnilo rozvoji určitých oblastí, a přispělo by to významným způsobem v některých členských zemích. Je to velká příležitost, jak toto teď řešit. Musíme tento významný sociální problém řešit, protože sociální dimenze musí být součástí naší energetické politiky. Protože by to také přispělo k vytváření více pracovních míst. Takže nesmíme nechat tuto příležitost stranou, je to nutné. Děkuji. Děkuji paní Moody. Děkuji. Jedna, dvě, dvě věci. Jedna chci říci, že jsem ráda, že si uvědomujete význam komunit při rozvoji energetické politiky a také hovoříte o institucionálních investicích. V mém regionu jsou e, příklady a mnohé další v celé EU jistě. E, jsou kooperativní pro, projekty, družstevní projekty, které všem také potřebují podporu ze strany EU a je třeba e, to zapojit a používat je jako, jako takový příklad. Další eh, typ komunitních projektů je, mm, že tedy je velká veřejná podpora pro energetické projekty, ale když se to, když ten projekt je jaksi v sousedství, tak podpora také končí. A ehm, co se týče komunitárních ehm, větších projektů a podobně. Moje poslední otázka se týká financování. Ehm, protože stále není hotový veškerý výzkum, který potřebujeme pro technologie, rozvoj technologií. Pokud ale peníze přijdou z rozpočtu na výzkum a distribuujeme to jinam, dáme to jinam, tak budeme vlastně okrádat budoucnost, takže tady musíme být velmi opatrní. Děkuji, pan Borelli. Mhm, děkuji, pane předsedo. Tak v podstatě už bylo řečeno před mnou to, co jsem chtěl říci. Pokud máme mít energetickou autonomii, tak musíme zintenzivnit vědecký výzkum a Junckerův plán předpokládá, že část zdrojů bude staženo z horizontu 2020. Takže jak je to v souladu? Děkuji. Thank you very much. Mr. Eh, Ferreira. Pan Ferreira. Eh, estudos em vários países na União Europeia, eh, mas não só, com evidências empíricas que apontam. Pane předsedo, v posledních letech eh, máme k dispozici data, která hovoří o tom, že energetických trzích, zejména v případě elektřiny, tak že ty původní plány nevedly k tomu, co bylo řečeno. Eh, tedy některá která by měla být dosažena pro konečné spotřebitele. Naopak eh, výsledkem byly vyšší ceny. To znamená vertikální integrace od shora dolů, kterou uvaluje Evropská unie, měla potom dopad na konečné spotřebitele, kteří tím trpěli. Mělo to dopad také na mm, ceny produkce a v podstatě vydělali na tom společnosti, podniky. A s ohledem na tato fakta bude komise pokračovat v dále v eh, tom, že bude opomíjet to, co je zjevné, nebo začne něco dělat? Podívejte se, ceny ropy klesají a to tak výrazně, eh, že, to, eh, že ty ceny jsou nižší než to, co se uvádělo v dokumentech komise v loňském roce. Máme více zdrojů obnovitelné energie, máme břidlicový plyn a je potřeba změnit naše prognózy. Budeme mít důvěryhodný základ ve vašich představách pro trh s uhlíkem? budete řešit eh, snižování eh, cen produkce nebo budete pokračovat v těch původních modelech, které se ukázaly jako neefektivní, ať už to jsou ty modely pro liberalizaci nebo nějaké jiné, ale nefungují. Paní López, děkuji. Gracias, presidente. Děkuji eh, za mm, informaci podrobnou, ta obvykle Takové informace nedostáváme. Nyní jste hovořil o eh, opatření tedy eh, či zemím, které nedělají to, co mají. Eh, Španělsko ničí vnutelné zdroje a nepomáhá malým spotřebitelům nebo producentům, jenom oligopolům. Uděláte něco s, s tím? Budete to kontinovat eh, konkurencí? Vypadá to, že ty společnosti si etablují, si určují ceny a kontrolují všechno. To má dopad na podniky, průmysl, malé podniky, spotřebitele, ničí se pracovní místa, je tady velká energetická bída. Obnovitelné zdroje nejsou drahé, ale prostě nemají eh, stejnou podporu jako jiné sektory. Musíme tedy být ambiciózní v našich investicích a RND. Musíme skutečně e, zajistit, aby veřejné investice byly včele. Jenom tak můžeme zajistit solidaritu. Mm. Pokud to bude možné, tak mm, sociální tak, tak jak se zdá, tak um, sociální partneři tady nejsou začleněni. Děkuji, pane předsedající. Mnoho již toho bylo řečeno, takže se pokusím jenom to co považuji za důležité. E, všichni si tady uvědomujeme, jak složitou oblast máte na, na krku a skoro, i když vím, že se nedá někoho z komisařů výrazně říkat má těžší nebo horší, ale ve vašem případě si to troufám říct, že už se to blíží nějakému krizovému komisaři, možná by to stálo o přejmenování, protože energie se staly a zvlášť v Evropě se staly skutečně součástí mnoha, mnoha politických a, a diplomatických stěžejních soubojů. A není to poprvé, protože Evropa již to před několika lety zažila, myslím si, že to byla krize 2006, jestli se nepletu, plynová, kdy to tež jsme o tom teď jsme se bavili a z těch grafů, když se na ně díváme, tak jsme se zase úplně tak moc nepoučili v Evropě, protože závislost na jednom dodavateli právě v oblasti plynu má jenom rostoucí tendenci. Myslím si, že a vy jste o tom hovořil, mm, jenom to podporuji. Možná by stálo za to být, a to nechci doporučovat ani náhodou, ale já bych rád viděl méně ambice a tvrdé reality. Myslím si, že tady e, to, co je důležité, a vracím se k tomu roku 2006, vznikl projekt nebo byl velmi preferován projekt Nabuko. Kdybychom ho v současné době měli a Evropa ho ne, neprodiskutovala že skoro zanikl tak jsme možná měli být někde jinde. já si myslím že je důležité se směřovat na ty zásadní věci to je přenosová soustava inovace věda výzkum a to nejen v oblastech pro obnovitelné zdroje ale nezahazovat ani vlastní zdroje evropy protože hledáme řešení na to abychom nebyli děkuji. tak jednou závislí. děkuji, děkuji pane panu. předsedo omlouvám se za děkuji čas. panu za vypověď. Děkuji za odpověď. Pan Erikson má slovo. Mm. Myslím, že Evropská unie, komise má dva velké problémy, které musí řešit. Jeden z nich je ignorance. Je tady příliš mnoho lidí, um, také mezi lídry a politiky, kteří si nepřejí um, vidět, jak ta e, reálná situace vypadá, nechtějí čelit, e, nechtějí e, ty skutečné potřebné změny. Druhá věc je, jak dostat, jak získat informace do dlouhodobých řešení, lepší vnitřní trh, účinnost, obnovitelné zdroje, kdy současně vidíme, že krátkodobého hlediska to jde proti. Vidíme klesající ceny, levná ener- levné energie které zaplavují trhy. Máme tady velké riziko, že budou krátkodobá řešení e, preferovány na úkor dlouhodobých. Jak komise bude reagovat? Bylo by možné se zaměřit ještě více v investičních plánech na energetickou transformaci. Jak e, na to budete reagovat? Děkuji. And... A teď bude mluvit pan Gerek, prosím. Mikrofon, prosím. Já bych chtěl říci, eh, pane komisaři, eh, že 28 různých hospodářství znamená 28 různých energetických systémů a 28 energetických mixů. Ovšem Evropská unie se už delší dobu snaží zavést eh, jednotný systém v souvislosti s klimaticko-energetickým balíčkem prvním a druhým. A to najednou způsobuje nepoctivou konkurenci. Znamená to ztrátu konkurenceschopnosti v době, kdy e, e, hospodářství, e, hospodářské subjekty musí platit více, nebo to dané hospodářství musí platit více za oxid uhličitý. A klaďme si tedy otázku, jak v rámci energetické unie byste chtěl napravit solidaritu mezi země, zeměmi? právě solidaritu eh, související s hospodářskou konkurenceschopností mezi jednotlivými zeměmi. Podívejte se na případ Polska. Tam máme základní zdroj energie uhlí. Kdybychom eh, chtěli do eh, roku 2050 naplnit ambiciozní plán, tak naše hospodářství bude nejméně konkurenceschopné, bude nejvíce zdeformované. Má energetická unie plány na eh, řešení eh, takového otázky? Děkuji. Děkuji vám. A eh, další řečník, poslední, v neposlední řadě tedy, je paní Kapo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Jedna z velkých výzev pro dosažení energetické unie je ukládání eh, v obnovitelných energií, a tedy ukládání energie z nich, tak abychom se eh, vyhnuli eh, výkyvům a zajistili bezpečnost dodávek. Máme tady už decentralizaci výroby zvýšení vztahu mezi výrobci a přenosy a Eh, zvýšení eh, tedy eh, v energetické nezávislosti prostřednictvím rozptýlení. Ten více modální systém už se na více místech osvědčil a hm, ukazuje se, že někde už, se to, někde už to funguje dobře. Já bych se zeptala, jak ze strany komise plánujete tedy eh, energetickou unii a chcete zohledňovat eh, ty nepravidelné cykly z obnovitelných eh, zdrojů. A potom je tady druhá otázka. Když hovoříme o energii, nehovoříme jenom o chytrých sítích, ale i o něčem jiném. Jde také o plyn. Vy jste stručně se setkal se šéfem ruského Gazpromu, bylo z toho tiskové prohlášení, kde Gazprom uvedl, že Ukrajina musí platit eh, plyn předem a že jsou možnosti, že eh, do Evropy eh, poteče méně plynu, než bude zaplaceno, tak než je placeno, tak chtěl byste do nějaké takové plynové unie zatáhnout Rusko, nebo jak si to vlastně představujete? Děkuji. tak čekáme na vaše odpovědi. jednou větou na každého poslance, nebo několika větami. Děkuji vám, pane předsedo. Vynasnažím se. A chtěl bych vám poděkovat za vaše náměty a připomínky. Dá se mi, že tady máte velký zájem o náš společný projekt. Paní Castilio. Když jsem hovořil o chytrých sítích, a paní Kapela se také na to ptala, uvědomujeme si, že existují způsoby, jak používat eh, chytrou energii, aniž bychom měli, nebo že ne, neexistují způsoby, jak používat chytrou energii bez chytrých sítí. kde jsem hovořil také se šefem ENSOI, což je instituce, která byla vytvořena na usnadnění spolupráce mezi, přenos, mezi eh, provozovateli přenosových eh, sítí. A já jsem se zeptal eh, na jednoduchou věc. Zkuste nám pomoci vytvořit nejlepší způsob, jak naplánovat na celoevropské úrovni tedy rozšíření chytrých sítí po celé Evropě. Vím, že v Evropě, v Itálii se čekají eh, na 40 milionů chytrých elektroměrů, eh, Italové jsou, eh, mají z toho radost, ale jsou také další možnosti, potom jsou tady chytré kravice, potom prostě existují různé technologie, ale musíme spolupracovat, abychom se rozhodli na tom, jaká technika se bude používat, jak budeme eh, prosazovat její zavádění a jak se to udělá tak, aby eh, z toho, aby to nebylo eh, něco jenom pro bohaté, kteří si tedy jsou schopni zařídit ty, ta, ta úsporná opatření pro svůj bohatý dům, dům nebo eh, aby to nebylo jenom pro mladé lidi, kteří eh, jsou schopní teď bezvadně operovat se svým chytrým telefonem, tak eh, aby si to uměli nastavit. Jak prostě přijít s technikou, která bude pro každého, pro bohaté i chudé, i pro ty digitálně schopné, i pro některé, kteří chtějí něco jednoduchého. To je model, eh, na kterým se musíme eh, zamýšlet. Musíme se k tomu vracet, musíme se zamýšlet nad tím, eh, jak by naše sítě mohly být velice chytré. Je to podmínka pro veškeré změny, kterých bychom chtěli být svědky. Někteří z vás hovořili o tom, jak dát občanům tu pravomoc do vlastních rukou v tomto. Tak až budou mít eh, možnost si rozhodovat o tom, od koho nakoupí energii eh, ve špičce a mimo špičku eh, každý den, tak a bude to pro ně jednoduché, tak s novou technologií to bude možné. Takže chytré technologie jsou jednou z priorit a musíme nalézt ty nejlepší modely, proto musíme nalézt ty nejlepší modely pro financování a také pro vylepšení těch stávajících chytrých sítí. Paní López se ptala na důležitost regulační stability. O tomhle eh, mluví všichni, s kým se setkávám a myslím si, že je to vždycky velká výzva. Je tady nějaká, eh, nějaký předpis, potom dojde k demokratické změně, který, eh, která dojde, přijde nová vláda, která přehodnocuje kroky staré vlády a má pocit, že ty důležité důrazy je třeba změnit. A potom eh, je třeba to také vnímat z toho pohledu, co to znamená pro budoucí investice, jak by to ovlivnilo vnímání eh, té země, image té země. Pokud změníte příliš ty zákony eh, rychle, tak je to bude velice těžké pro budoucí investory plánovat ty dlouhodobé investice. A myslím si, že tady by Evropská unie mohla pomoci měla by eh, vytvářet ty eh, velké eh, rámce, kde by investoři si, se tady cítili jako pohodlně, aby mohli investovat do takovýchhle projektů. Potom pokud jde o energetický, energetickou koncepci, tak celé Evropské unie. Já myslím, že jde o to změnit smýšlení, které se dnes zaměřuje na národní řešení, a tak, abychom se zabývali celoevropskými řešeními, jak ale přesvědčit také naše členské státy, aby hledali eh, řešení na evropském energetickém trhu. Tady jde o změnu smýšlení. Jaké eh, úspory z rozsahu jsme schopni dosáhnout? Jak naplánovat eh, kapacitní mechanismy jak nadimenzovat systémy pro obnovitelné energie, jak optimalizovat eh, síť pro skapalněný eh, plyn, eh, jak spolupracovat s partnery v regionu. A pokud můžeme ukázat, že to bude dobré nejenom z hlediska energetické bezpečnosti v evropské solidarity, ale to také bude dávat podnikatelský smysl, protože budeme šetřit peníze, tak se můžeme bavit o, o tom s ministry financí. Protože když se mi zeptáte, Víte, proč máme takové vysoké ceny energií? Tam, myslím, nejjednodušší odpověď je, eh, podívejte se na regionální cenu. Kolik tady stojí výrobit energii? A potom byste byli svědky toho, že je to srovnatelné u nás s cenou ve Spojených státech. Ale proč máme takové vysoké koncové ceny? Pro firmy i eh, spotřebitele. Protože eh, máme poplatky, daně, eh, přenosové poplatky. Je to samozřejmě na velkou eh, debatu a je to za rámec energetiky. Eh, týká se to ministrů financí, ministrů sociálních věcí a tak dále. Takže tady máme také navržení na energetické zdanění a to už leží na stole léta a nepohlo se to. Čili musíme se zabavit, bavit o tom, jak odnacenit energii v rámci energetické unie jaké eh, dostatečné prvky tedy zahrnovat do konečné ceny. Naši občané, naši podniky, eh, co by za to všechno měli platit? Čili vždycky je tady debata o tom, jaká struktura ceny za energii tady je a jak ji daleko eh, více vylepšit. Pan se ptal mm, na zabezpečení dodávek plynu a takzvaný Turkstream. Když jsme se poprvé bavili o tomto s panem Millerem, on mi říkal, jak eh, eh, k tomu chtějí přistupovat nově. Já jsem mu říkal, podívejte se, mm, mě to tady trochu eh, udivuje. Turecko teď potřebuje nějaká, nějakých 15 miliard kubíků, jeho východní Evropa potřebuje dalších 15, to je dohromady 30 a tady to hodně zaokrouhli. A vy říkáte, že byste chtěli přejít z ukrajinského tranzitu do Turecka, do Turecka byste převést z 60. Co, co budete dělat s, tím, eh, s těmi zbývajícími 33? Na to musí být infrastruktura, to tam není. Já nemyslím si, že evropské firmy by prostě eh, zvěděli, zvětšili ty kontrakty. Aby jsme najednou brali všechno eh, z řecko-tureckých hranic. Takže k tomu se musíme vracet. A až dodnes eh, jsem nebyl svědkem eh, žádné eh, studie, neviděl jsem žádnou studii o udržitelnosti uzavření ukrajinské transitní cesty. To není ekonomické, ale politické rozhodnutí. A já doufám, že se nám podaří vrátit se a zaměřit se na tento návrh ekonomickým pohledem a ne politickým. Je jasné, že musí dojít k velkým reformám v ukrajinské energetice, v systému přenosu plynu, ale my jsme připraveni Ukrajincům provozovat, pomoci jim provozovat ten systém, zavést tam transparentnost. Je to ovšem důležitá trasa pro Ukrajinu, pro eh, střed a východ Evropy. A jsou tam také velice důležití eh, zákazníci Ruska. A takže zase se dostáváme do situace, kdy eh, se budeme bavit o něčem rozumnějším, ale nemůžeme na to čekat. Musíme se připravit na jakoukoliv eventualitu, proto budeme platit na diverzifikaci, na novém masterplánu pro jeho východní Evropu. Budeme se zabývat eh, optimalizací infrastruktury eh, plynu, tak abychom byli mnohem lépe připraveni než dříve. Musíme tedy spolupracovat, tak abychom zajistili bezpečnost dodávek. Také se musíme eh, vzít po naučení z té nedávné zátěžové zkoušky. Je třeba se postarat o to, abychom byli mnohem lépe připraveni na jakékoliv budoucí problémy, eh, které eh, by mohly přijít. Paní Dále hovořila tady o tom plynovém úzlu pro středozemní moře. Už se to děje. V prosinci v Římě jsme se rozhodli vytvořit platformu pro elektřinu, plyn a obnovitelné eh, zdroje v Římě tedy a teď probíhá expertní debata eh, o tom, co lze ještě udělat. Jak eh, zvýšit možnosti dalších dodávek ze Severní Afriky třeba. A s kyperskými a izraelskými partnery se také bavíme o tom, jak spojit ty nové rezervy. Takže eh, ty možnosti eh, tady jsou. A středozemní moře se určitě eh, stane, nebo ta oblast se stane velký, velkým dodavatelem zemního plynu pro Evropskou unii. Potom tady pan Gerek hovořil o dokončení, dokončení vnitřního trhu. Já sám mi zcela souhlasím, pane Gerku. Tady musíme pracovat na dvou věcech, na hardwareu a softwaru. Ty musíme upgradeovat v naší energetické unii. V rámci softwaru vidím tady všechny ty administrativní bariéry, všechny ty různé e, síťové kódy. A to vytváří takové obrovské e, bariéry pro obchodování s energiemi, že, to, že se to de facto nedá e, obchodovat. Prostě musíte strašně e, podat papír, ještě než můžete vůbec začít obchodovat v některých případech musíme eh, harmonizovat své síťové kódy, musíme eh, zajistit, aby eh, systémoví operátoři spolu spolupracovali, aby vytvořili prostředí, kde opravdu energie může téct. A na to potřebujeme interkonektory. Musíme zlepšit hardware, potřebujeme fyzické možnosti k rozesílání energie po celé Evropě. A na to bychom potřebovali ten projekt společného zájmu, kde bychom měli eh, dělat mnohem eh, užší monitorování, tak aby to všechno běželo včas a hledali jsme projekty, eh, které zvýší fluiditu na našem energetickém trhu, což je důležité pro náš trh a nebo díky tomu se realizuje náš vnitřní trh s energií vlastně. Potom jste se ptali na Acer a já bych také řekl a a Enzoji. To jsou eh, bariéry eh, vytvořené eh, regulátory a za druhé provozovateli v interkonektorů nebo opravdu přenosových sítí. Já si myslím, že jsou to orgány evropské, které by nám měly přinášet praktická řešení a doporučení, jak překonat bariéry, které ještě máme na trhu. Je to vždycky skvělé když něco dostanete od regulátoru, od provozovatelů eh, přenosových sítí v eh, terénu. Ale s ním je smýšlej, nevnímejme to vždycky jako problém uvnitř národních hranic. Hledejme řešení na eh, celoevropské úrovni. Myslím si, že tady už byl už velký pokrok. Ráno mi to někdo z ENSOI říkal. protože eh, mi říkali, že vidí, že řešení je v Evropě a ne jenom uvnitř národních hranic. Potom tady paní Berez hovořila o ceně uhlíku. To je docela jasně věc, kterou musíme vyřešit. Doufám, že se nám podaří co nejrychleji pokročit, pokud jde o eh, rezervu tržní stability, jaké otázky hm, jsou nedořešené, co dělat s 900 miliony eh, těch odsunených, odsunutých povolenek, já bych je dal do lednice anebo dokonce do mrazáku. A měli bychom se zabývat tím, jak možná později bychom je mohli použít pro to, co někteří z vás říkali, investovat více peněz do výzkumu v energetice. Někdo říká, že tady na to není dost eh, peněz, tak eh, zamysleme se nad eh, všemi možnými zdroji financování výzkumu v energetice. To by byla jedna možnost. A samozřejmě jsou tady možnosti toho, jak eh, řešit otázku eh, tzv. uhlíkového úniku. Mohli bychom tady použít eh, nějakou deklaraci komise ohledně reformních návrhů k ETS. Ty otázky je třeba řešit v příslušných návrzích, takže všechny strany je třeba do toho zapojit. Důležité je třeba zajistit stabilitu trhu. Ten, eh, vyslalo by to jasný signál k ceně uhlíku našim eh, kapitánům průmyslu by to ukázalo, že to myslíme vážně a že máme velmi jasný rámec pro, rok, eh, pro období po roce 2020. A oni by měli i jasno ohledně toho, jak plánovat investice, protože naše eh, procesy v povolování v Evropě jsou velmi těžkopádné, takže trvá deset let, než připravíte energetický projekt. Teď je právě třeba eh, vydat ten správný signál. A to ani nehovořím o té pařížské konferenci, kde samozřejmě chceme přijít s eh, velmi velkými ambicemi, se, silným vyjednáv- se silnou vyjednavací pozicí a dobrými výsledky. Pokud je o otázku paní Kirton Darling, sociální dialog, tak to je... Na tom pracujeme eh, s kolegyní Tyson. Já už jsem se o tom bavil s Etukem dokonce. Ten spravedlivý přechod, pokud tady mám energetickou transformaci, tak nikdy smím zapomínat na lidi, kteří by potřebovali eh, aktualizovat své dovednosti, protože eh, po některých profesích už nebude taková poptávka, takže eh, neměly by tady být eh, žádné oběti na pracovním trhu kvůli té energetické transformaci. Takže o tom se musíme bavit se sociálními partnery a hledáme nejvhodnější modality organizace sociálního dialogu tak, aby to bylo užitečné pro nové partnery, aby nám mohli poradit s tím, jak financovat ukládání a zachycování uhlíku CCS a ten výzkum tohoto. Tady už máme ten projekt NER 300, potom tam budeme mít ten fond NER 400 a doufám, že s pořádnou cenou uhlíku vydáme tak signál soukromým investorům, soukromým firmám, aby se lépe angažovali. A já si myslím, že u některých těch otázek, které se týkají uhlí a čistého uhlí, Potřebujeme si prostě vytvářet eh, životaschopné eh, technologie tak, aby ukládání a zachycování uhlíku eh, bylo funkční a dalo se použít na průmyslové úrovni. Děkuji vám mnohokrát paní Moody za to, že jste zdůraznila, jak důležité zapojovat obce do tohoto. Každý systém je jiný. Hovořili jsme tady o tom zeleném fondu v Británii který pomáhá obcím efektivit, zvýšit efektivitu bydlení tepelnou. To je třeba eh, podpořit na celoevropské úrovni s flexibilitou pro každou konkrétní zemi. Protože eh, obce si to můžou eh, opravovat na různé úrovni v každé zemi. Ale celkově tady máme cíl zvýšit energetickou účinnost budov. Je to, ehm, dobře to dává smysl z ekologického i ekonomického hlediska i z hlediska energetické chudoby. Několik lidí tady hovořilo o obnovitelných energiích. Asi zapomínáme, že tady už eh, platí určité eh, pokyny pro obnovitelné energie. Bavíme se tady o eh, technologiích pro obnovitelné zdroje které už máme v Evropě. A teď, čím to procházíme? Teď tady eh, vlastně máme eh, ty eh, tarify připojovací, a teď tady spíš máme prémie připojovací, k těm přecházíme. A vlastně od nich ještě přecházíme k dražebnímu systému. To bylo někdy kolem roku 2017 a znamenalo by to, že budou plně obnovitelné zdroje energie integrovány do energetického trhu eh, s, eh, do konkurence s jinými zdroji, protože myslíme si, že ta energie je stále levnější a mohlo by nám to pomoci eh, získat lepší konkurenci na trhu. Jak říkal pan Tošenovský, hm, když eh, jezdíte na mezinárodní konference, tak se teď hovoří o novém tématu geonomice, čili eh, geopolitika v energetice. Tam máme tu situaci eh, v Evropě a ty velké dopady v některých zemích, kde už vidíte sociální bouře kvůli nedostatečným financím. A potom vztahy mezi Ruskem a Evropskou unii. A myslím, že eh, velice jasně si musíme stanovit priority nástroje k diverzifikaci a také jasně říci, že eh, eh, Southern Gas je třeba prioritní projekt pro Unii a musíme ho podpořit. To musíme říkat zcela jasně všem našim členským státům i partnerům. Nevytváříme tady nové překážky, ale spíše hladíme toto. A ty překážky z minulosti. Potom pan Děrek a paní Kapelin hovořili o, o obnovitelných zdrojích energie. Nepotřebujeme jenom chytré sítě, ale také eh, kvalitní eh, úložiště těch energií, eh, které jsou vyrobené. A když se na to podíváte jinak, na ten slide ohledně toho, kde jsme, tak vidíme, že bohužel pokud jde o ukládání energií, tak eh, tam eh, zaostáváme za azijskými konkurenty. Na to se musíme více zaměřit. Tak, abychom byli schopni eh, obnovitelné energie nejenom vyrábět, ale i přepravovat a ukládat. Protože pak by ten cyklus byl úplný a, a překonali bychom i to, co říkal pan Děrek. Měli bychom ty, eh, těch 28 národních politik eh, překonaných jednou. Pane předsedo, já jsem se moc pokusil eh, alespoň jednou už vždycky odpovědět na každou otázku. A děkuji vám opravdu za vaše za váš zájem. Bylo to pro nás velmi zajímavé, strávili jsme spolu dvě hodiny, je to téměř jak jako druhé slyšení s panem místopředsedou při, jako před třemi měsíci. Musím říct, že pro mě to bylo méně stresující. No, pro nás taky. Um, pokud mohu, jedno mm, věc chci říci, implementace stávající legislativy členských zemí. V členských zemích bude nejdůležitější v blízké budoucnosti, protože my víme, jak je to obtížné aniž bychom je eh, tedy posílali k soudnímu dvoru, což můžeme vždycky, ale je lepší mm, to udělat jinak. Budeme čekat na další návrhy Evropské komise, cestovní mapy, energetické unie, Paříž, mm, interkonektory, jak tedy řešit celý tento problém. To bude velmi důležité pro další výbor a my vám velice děkujeme že jste byl mezi námi více než dvě hodiny. Děkujem. Well, Mr. Vice President. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we've got another point, which is also... Dámy a pánové, máme další bod uh, pořadu jednání, který je také důležitý. Vím, že máme hodně toho, and gentlemen, let us go to the last topic on our agenda. Dámy a pánové, přejdeme k naš, dalšímu bodu našeho pořadu jednání, takže prosím se, dámy a pánové, prosím se, posaďte. Pokud nechcete tady zůstat, tak se omlouvám, to mě mrzí tedy, je to škoda, ale můžete odejít, ale prosím, velice tiše. Děkuji vám. Využívání potenciálu výzkumu a vývoje v modré ekonomice pro vytváření pracovních míst a růstu. To je poslední bod našeho programu na dnešní odpoledne. Pokud mohu, tak požádám našeho zpravodaje, kolegu Ferreiro, aby prezentoval své stanovisko. Vážení kolegové, máte slovo. Vážení kolego, máte slovo. Děkuji. Presidente, eh, não era minha intenção hoje. Já jsem mm, pouze chtěl mm, informovat velice předběžně, obecně o tom, co by mohl být takový přístup pro tuto zprávu, jaké budou cíle, jaký bude rámec. Současně bych chtěl vědět váš předběžný názor stínových zpravodajů a dalších um, poslanců. Také by mě zajímal názor komise a její služeb. My víme, že moře a oceány již leta eh, a relação que o homem foi estabelecendo com os mares e com os oceanos sofreu em especial Eh, takže zdroje moře byly velkým zdrojem pro lidstvo, především v posledních letech, ovšem moře a oceány v poslední polovině 20. století a v nedávné době došlo k kvalitativní změně. Tradiční aktivity, rybolov, doprava, mm, vyvolaly celou řadu nových aktivit – nově vzniklých aktivit, využívání obrovských zdrojů moře a oceánů, moří a oceánů obecně. Mm, prů, e, provádění mm, prospekce, tedy eh, zjišťování ehm, průzkumy, eh, nejenom tedy doprava a ryby, ale moře nebudou jenom cest, dopravní cestou. V posledních letech tady byl obrovský růst v aktivit mm, které s tím souvisí, jako je cestovní ruch. Stále větší zájem je projevován o mm, fosilní zdroje energií obecně, ropa, zemní plyn v oceánech. Um, pak, eh, co se týče um, toho, co je k dispozici na Zemi, minerály, nerostné suroviny, energie, zvln, z přílivu, odlivu, biomasa. Všechno to se dá využívat na produkci energie, to je stále důležitější. Mm, stále více biotechnologií, tedy eh, souvisí s moři. Takže jsou před náma velké výzvy, společenské výzvy. Jak můžeme reagovat na, jak budeme reagovat na tyto výzvy, to bude záviset na lepší znalosti toho mm, prostředí moří, jak můžeme využít ty obrovské zdroje v moři a v pobřežních oblastech. Já nechci tedy hovořit dlouho, ale máme tradiční sektory, nové sektory. Tradičně máme rybolov, námořní doprava, energet, Eh, energetická doprava, loďařství, turismus, obrana. Obrana našich pobřeží je také důležitá. Hmm, potom počasí, změny počasí, pak jsou tady nové věci, nové zdroje. A tady například um, pěstování ryb, far, rybí farmy. To, to jsou velké změny. Eh, v naší zprávě my se snažíme mm, posuzovat inovace v modré ekonomice. Mm, mm, mohli bychom se dívat taky na nově vzniklé sektory, nebo to pojmout šířej. Tradiční sektory, rybolov, rybí farmy, obrovské možnosti inovací, když se podíváte na udržitelnost. Nedeklarované, ilegální rybolovy. Um, inovace mohou vytvářet velké pracovní, spoustu pracovních míst. Um, Jak je možné tedy um, pěstovat nové druhy, jak eh, posuzovat uh, loďařský průmysl, ve obrovské množství inovací. Evropa mm, má negativní růst, že trhy se liberalizovaly a otevřely a azijští producenti eh, zaznamenali velký nárůst, nicméně jsou tady možnosti díky inovacím. Velice cíleným, přesně cíleným inovacím, které nám umožní um, vlastně redukovat tu uh, konkurenci z dálného východu. Myslím, že tady můžeme uh, dosáhnout mnohého. Já už jsem hovořil o obraně našeho pobřeží, tedy ochrana pobřeží, to je uh, spousta inovací a spousta činností nových. Samozřejmě jsou tady i nové, ehm, nové energetické zdroje, suroviny, biotechnologie. Je důležité, aby samozřejmě byla inovace v nově vznikajících sektorech, vytváření pracovních míst, růst, ekonomický rozvoj. Takže co tedy? bychom měli pokrýt? Já bych řekl, že všechno. Několik poznámek na okraj. Myslím, že existují, nebo jsou tady určité, určité jaksi obavy, které bychom měli zohlednit v té zprávě, a to je citlivost těch zdrojů. Ehm, my mluvíme o těch zdrojích, protože jsou tak diverzifikované, mají takovou hodnotu. Ehm, ekologické a podmínky jsou citlivé, vyžadují velký zájem o ochranu veřejného zájmu, takže celý tento proces musí probíhat správně. Celý proces využívání těch zdrojů je to ve společném zájmu, ve veřejném zájmu. Ob, jejich eh, obrana před privátními nebo sektorovými zájmy. Vidím, že už uplynula moje řečnická doba, skončím tedy. Eh, chci zmínit několik bodů, které byly zmíněny v, té, v tom sdělení komise. Eh, je důležité, abychom si udělali lepší představu o roli některých struktur, které jsou významnými hráči v této oblasti a také financování, finanční programy, financování. Jaké cíle tady jsou, cíle intervence. Budete mít možnost ještě jednou si vzít slovo na konci diskuse. Stínový zpravodaj, paní Dali, můžete si vzít slovo, prosím? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu eh, Ferrierovi za podrobný úvod. Když jsem se zaměřila na toto téma, tak eh, jsem se vyhledávala nějaké informace, našla jsem si citát no, komisaře Ginkin. A asi toho víme více o, měsí, o povrchu měsíce, než eh, víme o tom, co se děje na dně oceánu. Paní komisařka měla pravdu. Podíváme-li se na modrou ekonomiku a inovace v souvislosti s mořemi a oceány kolem nás. A možná, že inovace nám mohou pomoci řešit otázky a problémy, jako jsou klimatické změny nebo bezpečnost. A půjdu ještě dále, když řeknu, že inovace v modré ekonomice nám mohou pomoci řešit výzvy, jako je tvorba pracovních míst a, a hospodářský růst eh, v dnešní době. A to v době, kdy hovoříme velmi často o krizi. V první řadě bych chtěla poděkovat komisi za tento akční plán pro inovace v modré ekonomice. Musíme přiznat, že je zde velký potenciál pro modrý růst v EU. A mám na mysli různá odvětví, tak jako to hovořil sám pan Ferreira, ale také ještě další odvětví, jako akvakultura, mořské eh, pobřeží, modré biotechnologie, modrá energie z oceánu a tak dále. A myslím si, že před námi je příležitost. Můžeme sami vytvořit udržitelný růst a pracovní místa v námořní ekonomice. Je to pro nás příležitost pro generování růstu. Můžeme mít eh, offshore technologie pro obnovitelné zdroje, můžeme podpořit eh, výzkum eh, v oblasti například biotechnologií. Ale abychom toho byli schopni, tak musíme rozvinout dovednosti a znalosti a potřebujeme mnohem větší množství specializované odborné přípravy. A to je dlouhodobý cíl. Měli bychom rozvíjet výzkum, a to zejména výzkum založený na spolupráci. Je to příležitost pro vytvoření skutečně prostředí, které umožní inovace, takže budeme mít opatření pro podporu také malých a středních podniků a také partnerství soukromého veřejného sektoru. Tři stručné body. EU e by měla plně využít potenciálu, který přináší modrá ekonomika a k tomu potřebujeme dostatečně e, vybavenou pracovní sílu, dostatečnými znalostmi, která zároveň je schopna uplatnit eh, nejmodernější technologie a vybavení. Za druhé, všechny členské státy by měly hrát významnou roli, nicméně byla bych rád, kdybychom měli více společných opatření, zejména s ohledem na to, že celá řada výrazných eh, bodů je třeba, eh, aby byla řešena nejenom na úrovni členských států, ale také EU. Jdeme zejména o tři oblasti. Za prvé, přemostění těch nedostatečných znalostí o evropských eh, mořích a oceánech, potom eh, výraznější výzkum a za třetí inženýři, eh, vědce a tak dále, kteří jsou schopni uplatnit nové technologie v námořním prostředí, tak ty bychom měli vyhledávat. Soukromý sektor může hrát důležitou roli, protože může aktivovat a identifikovat skutečné potřeby pro výzkum a zároveň se zapojit do projektů. Zároveň si myslím, že eh, inovace v modré ekonomice můžou eh, pomoci obnově a rozvoji eh, pobřeží. Myslím si, že ten návrh má velký potenciál pro využití námořních zdrojů a to v udržitelné míře a zároveň může na pomoci růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Spolu se svými kolegy v tomto výboru se těším na spolupráci s komisí i eh, s panem Ferreirou. Možná, že budeme mít příležitost eh, zodpovězení také ještě eh, jeho otázek, na co bychom se měli zaměřit v průběhu jeho práce. Pan předseda, děkuji paní kolegyně za vaše vyjádření za SAD a nyní za zelené kolega Maragal. Děkuji, pane předsedo. Jak už velmi dobře vyjádřil pan Ferreira, tak máme před sebou skvělou příležitost pro to jít v této otázce více do hloubky. Je to téma, na které se v hlavních strategiích Unie často zapomíná. Je spousta programů, odvádí se spousta práce, ale nemáme žádnou reálnou strategii s eh, danými cíly, s danými závazky a tak dále. Měli bychom mít dobrý pracovní dokument, a to říkám už teď na úplném začátku, a sice měli bychom mít pracovní dokument o tom, co bychom měli udělat. Samozřejmě je třeba plně spolupracovat s kolegy. Co se týče dokumentu komise, tak ten obsahuje analýzu, která je možná až trochu příliš eh, podrobná nebo zaměřená na některé podrobnosti, detaily eh, námořních zdrojů. Mm, jde o mm, využití zdrojů, to je samozřejmě jasné, že jde o prioritu, ale jak správně uvedl pan Ferreira, tak eh, je zapotřebí, abychom eh, vytyčili takovou červenou linii a dosáhli mm, správné ekologické rovnováhy mezi tím, jak budeme využívat zdrojů, které jsou obrovské, ale na druhé straně je zde otázka udržitelnosti a ochrany životního prostředí což je také v našem zájmu, zejména v dlouhodobém horizontu, pokud jde o naši společnost. Hrozí tady také určitý, určité riziko, jako o tom hovořil komisař Juncker, a to spočívá v tom, že pracujeme často izolovaně. My se zaměříme na jednu konkrétní věc a nevidíme potom věci jako celek, nemáme nadhled. Nepropojujeme si jednotlivé věci a pracujeme v těch izolovaných silech, což je riziko. Souhlasíme také s myšlenkou samozřejmě lepšího vzdělávání, lepšího školení, odborné přípravy, lepší komunikace, lepší znalostí. To je vše dobré a nutné pro to, abychom mohli v této oblasti pokročit předy, ale ehm, pokud se omezíme pouze na to, tak to není v pořádku. Bychom chtěli, aby komise lépe definovala konkrétní cíle, tak aby byly měřitelné, aby byly kontrolovatelné ze strany mimo jiné také Evropského parlamentu. Hovořilo se o vzdělávání a o informacech a znalostech o mořských zdrojech. A hovořilo se také o zmapování habitatů, habitat mapping, což potřebujeme. E, pobřeží to je věc, která by se také ve studii měla objevit. Jakýkoliv další krok ve výzkumu, o kterém se hovoří eh, v této zprávě, tak musí mít eh, za cíl současně ochranu životního prostředí. Je zapotřebí identifikovat eh, nejenom potřeby, ale také rizika. Já si myslím, že jdeme správným směrem a Musíme ale v naší práci nad rámec toho, co už existuje, to znamená nad rámec eh, stávajících programů. Eh, měli bychom být schopni definovat strategii s cíly, s ukazateli a tak dále. A s ohledem na všechny aspekty, které vycházejí z tohoto konceptu modré ekonomiky. Tam předsedám. Jdu další. Paní Budy. Děkuji velmi stručně. Já bych eh, navázala na otázku pracovních míst a na význam pro pracovní místa. Eh, já zastupuji eh, jeho západní Anglii, tam je poměrně velké pobřeží a okolo pobřeží je mnoho komunit, které na tom nejsou dobře, nemají trvalá pracovní místa, jsou špatně placená, a příležitosti pro námořní technologie velmi dobře souvisí s eh, otázkou energetiky. Je zapotřebí zajistit eh, eh, jistou práci, která je založena také na dovednostech a znalostech. Je tady souvislost právě s oblastmi, které zoufale potřebují pracovní místa, která vyplývají z této modré ekonomiky. Eh, poprosím také ještě o komentáře eh, zástupce komise, generální ředitelství Máre. Pan King, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jde opravdu o důležitou součást práce generální ředitelství Márem. Myslíme si, že potenciál pro růst a eh, pracovní místa v rámci tzv. modré ekonomiky je eh, potenciálně významný a může představovat růst. Eh, v tomto slova smyslu jde o dobré zprávy, eh, protože modrá ekonomika může přispět k tomu, že v Evropě lidé budou mít práci zejména v pobřežních oblastech. V roce 2012 jsme zveřejnili sdělení, které se zabývalo potenciálním dopadem modré ekonomiky a mm, mm, tam se říkalo, že by to mohlo přinést 2 až 3 miliony nových pracovních míst do roku 2020 v daných eh, regionech v případě, že bychom učinili správná eh, opatření. Mm, není to možná příliš ambiciozní, ale když jsme potom začali řešit konkrétní čísla v jednotlivých odvětvích, zejména v oblasti energie eh, vyplývající z oceánu a zřídili jsme také Ocean Energy Forum, kde jsme svolali všechny důležité aktéry, zákonodárce a tak dále a řešili jsme různé formy energie z oceánu a myslíme si, že tady je velký potenciál pro ehm, bezuhlíkovou eh, energii, obnovitelný zdroj energie, který vytváří pracovní místa. V tomto sdělení jsme řešili otázku dovedností a inovací. Nemyslíme si totiž, že by modrá ekonomika mohla být úspěšná bez eh, pracovní síly se správnými dovednostmi. A výzkum eh, financovaný jednak členskými státy, tak také EU by mohl přispět také k rozvoji ostatních odvětví. Nejenom rychle se rozvíjících eh, sektorů, jako jsou například eh, biotechnologie a další, ale mohlo by to oživit také tradiční odvětví, jako je stavění lodí a podobně. Výzkumný program 2020 eh, vyhradil zvláštní částku právě na modrou ekonomiku a vybrali jsme také celou řadu eh, celou řadu projektů na období 2014 až 2015. Nicméně tyto inovace neprobíhají ve váku. Jde o interakci mezi podniky, výzkumníky, a jde o to, aby se ty nápady, které vznikají v laboratoři, dostaly také na trh. Mm, my možná máme poměrně dobrý výzkum v Evropě, ale nejsme až tak dobří v tom transformování myšlenek v reálné věci. A ta výzkumná platforma, kterou navrhujeme zde v tomto e, sdělení, by měla pomoci e, pomoci realizovat e, průlomové poznatky vědců a myslíme si, že Business and Science Forum, kde se schromáždí lidé s různými myšlenkami, tak mohou na pomoci právě tomu propojení eh, podniků a výzkumu, obchodu a výzkumu. A tak bychom mohli minimálně podpořit inovace a jejich realizaci. Pan předseda, děkuji za vaše vyjádření, za vyjádření pozice Evropské komise. proč vůbec eh, zahájit nějakou činnost eh, v této oblasti. A já se teď obracím na pana zpravodaje, pana Ferreiru, aby eh, toto téma schrnul. Děkuji. Já jsem si poznamenala všechny vaše připomínky, představy, které jste vyjádřili, nejenom kolegové, ale také komise. tam potenciál pro vytvoření pracovních míst. Pak eh, jste hovořili také o otázce vzdělávání. Já jsem o tom úvodem nehovořil, ale jde o kvalifikovanost a kvalitu pracovní síly, eh, také investice do výzkumu a vývoje, což je aspekt, který bychom také měli eh, zkoumat. A měli bychom se zabývat také tím, co jsme například neudělali, co nám chybí, co chybělo v dosavadních politikách, nebo um, jaké byly politiky, které nebyly správné. Jde také o využití těchto zdrojů, a to v odvětvích, eh, které mohou přinést nějaké výsledky. Programy musí být eh, Eh, přizpůsobeny také pro výzkum. Eh, jde například o Horizon 2020, tedy rám, což je rámec, eh, který můžeme využít pro financování a už došlo k financování určitých projektů. Nicméně, měli bychom provést předběžné vyhodnocení. Fáze, ve které se nacházíme nyní, je, opravdu, je to opravdu velmi, velmi předběžné vyhodnocení. A měli bychom zohlednit také eh, poslední škvrty eh, v rámci programu. A bylo by zajímavé vyhodnotit dopady škrtů eh, toho rámcového programu na toto konkrétní odvětví. Zazněly tady také obavy, které se týkají například udržitelnosti, s tím plně souhlasím, myslím, že na to bychom neměli zapomínat a je to věc, která je horizontální, týká se všech odvětví. To znamená, Neměli bychom opakovat chyby, kterým došlo na zemi, tak ty bychom neměli opakovat na moři, neměli bychom špatně nakládat s našimi zdroji. To je opravdu naléhavé. Eh, to škodlivé využívání zdrojů na zemi bychom neměli opakovat na moři. Dále je třeba vzít v potaz perspektivu obecnou. To znamená určitý nadhled. Eh, nemůžeme se zaměřit pouze na námořní, na mořské zdroje, ale měli bychom mít eh, širší pohled, měli bychom mít nadhled nad věcmi, což zaznělo také z úst komise a já s tím souhlasím. Nevím, co bych ještě doplnil. Z mé strany je to zatím vše. Myslím, že budeme mít ještě příležitost eh, o této otázce diskutovat Já si myslím, že by mohlo být zajímavé zjistit, a ještě to ověřím se stínovým zpravodají, zda by nebylo možné zorganizovat slyšení eh, komise právě na toto téma. Já vím, že už máme poměrně nabitý program, takže nevím, jestli to bude možné, ale možná, že najdeme nějaký jiný způsob, jak eh, zapojit ještě další zainteresované strany do diskuze na toto téma. Tento návrh by měli zaslat koordinátoři. Pokud jde o naše lhuty, tak projednání návrhu zprávy 23. a 24. března. Lhuta pro pozdějovací návrhy 21. března. To je pro, vše, pro dnešek všechno a děkuji vám všem eh, za přítomnost, protože příštího zasedání bude 23. února 6.30 od 3 do 6.30 a 24. od 9 do 12.30 a od 3 do 18.30. Takže 23. 24. února. Děkuji vám. A uvidíme se za tři týdny.